Dobré odpoledne, vítejte na naší dnešní schůzi. V první řadě e, máme na programu přijetí pořadu jednání. Nevidím, že by nikdo něco měl, takže je pořad jednání přijat. Jak víte, toto e, tato schůze je, eh, pře, eh, je mm, eh, webstreamována, je to taky e-meeting a máme už také 95. číslo našeho newsletteru. Také bych chtěla, abychom schválili zápisy ze schůzí v červenci. Pokud k tomu nic nemáte a nevidím, že by někdo něco měl, tak tyto zápisy jsou přijaty. A dále Můžeme tedy začít s naším vlastně prvním bodem k projednání a tím je prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie. A naším zpravodajem je pan Selimovič, ale nevidím ho zde. Takže navrhuji tedy, abychom se podívali na další bod, kterým je eh, zpráva pana Daltna a týká se používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových, tříkolových vozidel a čtyřkolek. Spravodajem je Daniel Dalton, takže bych ráda dala slovo. Ne, paní Selimovič přišla. Takže souhlasíte, abychom váš eh, bod eh, projednali až pak, protože jsou zde eh, přítomně stínoví zpravodové. Paní Selimoviče říkala, že první bude projednání pozměňovacích návrhů týkající se používání prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat. Takže máte slovo, pane Selimoviči. Eh, promiňte, já jsem myslel, že budeme trošku spožděni, o aspoň o pár vteřin. Děkuji vám za slovo a chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří přispěli pozměňovacími návrhy k návrhu zprávy. Eh, v příštích krocích vezmeme v úvahu jejich návrhy předpokládám, že se nám podaří to zpracovat elektronicky. Chtěl bych tomuto výboru také připomenout, že hlavní věci jako legislativa by v prvním řadě nemě, ne, neměly existovat, protože eh, pravda je, že elektronický systém pro elektronickou výměnu informací mezi celními zprávami a elektronickými eh, eh, operátory do roku 2020 je věc, o které nemusíme dělat legislativu. Je, realita je taková, že proto, abychom si uvědomili, co se udělalo a co ne, požadoval jsem statistiku od komise, abych věděl, jaký je stav a co členské státy musí ještě splnit. Výsledky jsou překvapující z 24 členských států které nám poskytly statistické údaje. Deset jich nebude připraveno v roce 2020, včetně mého švéd, rodného Švédska. Nejaktivnější člen je Bulharsko, ti udělali nejvíc, ti budou připraveni letos. Země, které budou opožděné, jsou Dánsko a Nizozemsko e, ty budou připraveny v roce 2023. Takže na té, statist, té statistiky máme takový smíšený obrázek týkající se těch eh, způsobů elektronického zpracování dat. Pracuje se na tom, ale bohužel je zde spoždění. A ten obrázek, který se projevil eh, na různých schůzích, vypadá tak, že eh, tak, jak se říkalo, že východní země nejsou připraveny, není úplně pravdivý moji eh, kolegové, někteří taky eh, odmítli některé pozměňovací návrhy, protože je velmi eh, snadné, když je člověk ekonomický operátor, tak říci, že váš produkt dáme do deseti států v roce 2020, pokud neprodloužíme lhůtu používání, možném používání papírových eh, dokumentů po roce 2020. Mohlo by se stát, že nebudou papírové doklady, eh, protože nebudou eh, uzákoněny už eh, v Evropě a zároveň nebudou eh, ještě elektronické systémy, protože nebudou existovat. Eh, takže kdyby se to celé odmítlo, jak bylo navrženo, tak bychom neměli nic a obchodovat by se nemohlo takže s tím nemohu souhlasit. Jinak souhlasím s kolegy, že ten text, který schválíme, musí být silnější a byl bych pro zahrnutí článku 14 od pana Švába a 15 od pana eh, Martiniho, protože musíme radě dát jasnější eh, eh, zprávu, že mají se více snažit jinak každý rok eh, budeme používat, eh, budeme eh, vyžadovat informace o pokroku prací, abychom viděli, věděli, jak tedy pokračují. Já se obrátím na stínové zpravodaje elektronicky a předložím jim kompromisní návrhy. Děkuji za EPP. Máme pána Švaba jako zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Eh, také kolegovi Selimovičovi za velmi obsáhlou informaci o eh, tomto eh, tématu. Máme spoustu bodů, ve kterých souhlasíme, protože nikdo zde v sále nechce skončit s obchodováním vzhledem k tomu, že budou stanoveny postupy, které to všechno zdrží nebo zarazí. Nechceme, aby bychom měli postupy, které způsobí eh, dvourychlostní eh, vývoj a že všechno bude neorganizované. Kolega Selimovič argumentoval eh, přesně stejně vzhledem od roku 2005 máme ten argument, že eh, bychom eh, neměli ohrožovat trh, že budeme eh, vyžadovat nereálné požadavky. Od roku 2005 se na tom pracuje a komise říká, že potřebuje čas a nic se nestalo. A my si tedy říkáme, jaká je nejlepší odpověď dnes. Máme říct, ne, neudělali dělali jsme to v roce 2005, kdy jsme to měli mít. V roce 2008 jsme to neměli, 2013 taky ne, teď to nebudeme mít, nebudeme mít zas. Takže já velmi silně pochybuji o tom, že eh, bychom měli eh, sledovat tu cestu, kterou navrhuje kolega Selimovič, zase to odložit, protože se může stát, že nebudeme mít zase nic, i když to odložíme. Myslím si, že musíme mít skutečnou lhůtu, musíme opravdu tlačit na členské státy, protože právě teď se musí investovat a zajistit, aby se ty systémy realizovaly tak, aby opravdu dobře komunikovaly s národními eh, systémy celními a eh, je na radě, eh, která Eh, když nebude mít eh, žádné příjmy z toho, aby eh, doufala, že komise nějakým způsobem je zajistí, protože my máme tok peněz z cel a jak říkají Italové, estaci a je více než 21 zemí z 28 členů Evropské unie, které doufají, že ještě dostanou peníze od komise, aby eh, vytvořili národní systémy, protože eh, z nich nemají jinak žádný, eh, nemají z nich žádný svůj příjem. A to mi připadá směšné. Myslím, že takto nemůžeme pokračovat a pochybuji, že v tomto je tedy zpráva pana Sedimovače dobrá. I když když v kontextu celého tématu nemáme žádnou další alternativu, než odložit konečné rozhodnutí. Ale když eh, budeme eh, odkládat do nekonečna, tak nechci pokračovat v práci v tomto eh, výboru. A pokusme se tedy se podívat na toto téma vážně Podívejme se na důvody, proč členské státy nepokračují ve společné celní politice a jako parlament zatlačme na ně. A e, pokud návrh, který pan Selimovič se domnívá, že jeho návrh je jediné řešení, tak EPP nebude diskutovat o tom, jak eh, klás další dřímě eh, eh, na obchod, protože nejsnáze prováděný obchod je nejlepší pro Evropskou unii a právě proto potřebujeme, aby toto téma bylo dokončeno a nejenom odloženo. Děkuji za SAD, tady někdo není, tak další řečník. Já bych také chtěl poděkovat panu Selimovičovi za tuto zprávu. Já jsem byl klamán tím, že je vůbec potřeba takto zprávu přijímat, protože jsme stanovili danou hůtu legislativou. Pak je potřeba stanovit takové datum, které bude realistické a vhodné pro všechny. Vždycky musíme zvážit všechny pro a proti daného plánu. odklad způsobí dodatečné náklady, všem aktérům, protože to se bude vyžadovat další časové <clears throat> průtahy. Výhody jsou velmi malé a to eh, bez ohledu na ty právní problémy, takže si nemyslím, že bylo přijatelné, abychom se dostali do fázy, kde to je potřeba. Toto pospáno v roce 2013. Nicméně ještě pořád eh, vůbec eh, to není funkční. Takže to je velmi chaotické, všechny ty přípravy na spuštění systému. Chápu, že to je komplikované, když ty společné základy a specifikace proto nejsou pořád stanoveny. Parlament má teď pouze jednu možnost a to prodloužit, ale nemyslím, že bychom to měli dělat eh, nějakým uspokojením. Měli bychom neustále eh, monitorovat eh, Eh, další eh, průběh. Měli bychom to konzultovat také s rozpočtovým výborem, s účetním dvorem, protože monitoring takto náročných projektů by se měl zlepšit v parlamentu. Tak a vzhledem k tomu, že se čím dál tím více správních postupů digitalizuje, budeme potřebovat mít více těch elektronických způsobů, zejména také na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. A je dobře, že pan Selimovič nám také elektronicky eh, napíše o dalším postupu. Bohužel to teď vypadá špatně pro všechny, naše, všechny ty přísliby byly porušeny, ale doufám, že se nám to podaří teď eh, v budoucnosti napravit. Děkuji. A teď za komisi. Tady je zástupce. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit k některým poznámkám, které tady eh, zazněly. Ani komise není, eh, nemá velkou radost toho, že eh, se musí diskutovat o tomto textu. V ideálním případě bychom něco takového tady vůbec neřešili, ale spíše bychom potvrdili spuštění toho systému, ale musíme akceptovat realitu. Tak to prostě je a to je zapříčiněno velkou složitostí tohoto projektu. Rozhodně to není projekt, eh, který by stál srovnat se zavedením jednoho malého systému. Nahrazuje se tím v podstatě úplně celý eh, ekosystém těch informačních eh, technologií v celním systému. Musíme si uvědomit, že ten proces už trvá nějaká léta, byl relativně úspěšný až dosud a podařilo se dosáhnout velkého pokroku. Řada těch podsystémů je funkčních a je potřeba vyvíjet dále tlak na to, aby ti zbývající nebo ten zbytek se ještě dokončil. Chtěl bych ještě připomenout, že Evropská unie je na tom nejlépe v zavádění elektronického celního systému, takže jsme vlastně průkopníci pro ostatní a samozřejmě jsme si pečlivě poznamenali ty pozměňovací návrhy, které tady byly předloženy, prostudujeme si je, nicméně bychom byli velmi rádi, kdyby se podařilo vyslat signál jak čínským státům, tak i hospodářským subjektům nebo provozovatelům, že potřeba stanovit ty lhuty pevně pro všechny, kteří ten systém budou využívat a rádi v tom pomůžeme. A jsme velmi vděční panu Sedmovičovi za jeho zprávu. Děkuji a teď na závěr zpravodaj Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně. Já sdílím rozhořčení svých kolegů. Myslím, že to nám všem leze na nervy. Čekáme na to dlouho. Bohužel naše možnosti, jak to nějak změnit bez toho, abychom eh, nepoškodili eh, evropskou ekonomiku. Kdybychom to odmítli, tak by to vlastně znamenalo zastavení vzájemného obchodu eh, v těch deseti členských státech. A to si nemyslím, že je vhodná nebo přijatelná cena, kterou bychom za to měli zaplatit. Některé státy prý to dokončí do roku 2023, některé do roku 2025. Takže doufám, že naše legislativa trošku urychlí jejich úsilí, ale asi není realisticky možné to dokončit roku 2020, jak se původně plánovalo. Doufám, že mě kolegové podpoří, je to cena, kterou za to musíme zaplatit. A chci podpořit ty kolegy, kteří eh, říkali, že by bylo vhodné jak říkal pan Dalton, to předložit účetnímu dvoru. Ale jinak jsou naše možnosti velmi omezené. Děkuji a hlasování bude 11. října na naší další schůzi. To znamená, že teď můžeme přejít k dalšímu bodu, což je výměna názoru o používání úrovně Euro 5 o schvalování typu dvoukolných nebo tříkolných vozidel a čtyřkolek. Je to zjednodušený postup, takže tato výměna názoru, kterou teď budeme mít, by měla pomoci zpravodajovi eh, sformulovat své stanovisko nebo zprávu a v okamžiku, kdy to bude publikováno, poběží lhůta deseti pracovních dnů a poté ta zpráva bude považována za schválenou naším výborem, pokud k tomu někdo nepředloží nějaké výhrady nebo poznámky během těch deseti pracovních dnů. A teď mi dovolte, abych dala slovo panu zpravodajovi a to je pan Dalton. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Možná, že to bude chvíli trvat, než se mi to podaří vysvětlit, protože teď ten postup je trochu odlišný, je to ten zjednodušený postup pro přijímání zprávy čím se to liší od běžného postupu, ale můj přístup k tomu bude stejný jako v minulosti. Rád si vyslechnu vaše připomínky a doufám, že eh, se mi podaří vytvořit konsenzus. Poté necháme kolovat dokument, včetně pozněcích návrhů a stanoví se lhůta pro buď přijetí nebo odmítnutí. Doufám, že ten přístup podpoří všichni. Nicméně, pokud by vůči tomu byly výhrady, tak by se o té zprávě musel na příští schůze nechat hlasovat. Doufám, že se nám podaří postoupit eh, eh, rychle s přijímáním. Jsou tady eh, velmi přísné časové limity, protože se to musí aktualizovat celé velmi rychle. O co tady jde? Jde o homologaci určitého typu lehkých vozidel. Jsou to motokola, dvoukolové a tříkolové mopedy a tak dále když se přijímali eh, ta úroveň 3 eh, a 4, tak tam byly některé z těchto typů vozidel, nicméně potom se dohodlo, že potřeba mít prostředí nebo jednotné prostředí pro všechny, aby se usnadnil ten přechod na úroveň Euro 5, zejména v té kategorii L vozidel. Je to tedy velmi eh, rozsáhlá oblast, vyžadovalo se to také posouzení proveditelnosti přechodu na úroveň L, tak jak je to příloze 2, 3, 4 a potom to nařízení o čtyřkolkách. A týkalo se to i čtyřkolek terénních vozidel a kvádrimobilů. Jde tedy o to, jak by mohly být zavést systémy omezování emisí během eh, životnosti. To všechno bylo přijato v loňském roce. Na základě toho komise přišla doporučeními, které odpovídají eh, závěrům No také eh, to nařízení z roku 2013, takže tady není nějaké, za nějaká zásadní eh, změna požadavku. Je to podle mě velmi dobrý příklad eh, dobrého regulačního přístupu komise. Opírá se tím o přeskum této oblasti a odráží to skutečnost v terénu a také to odpovídá tomu regulačnímu přístupu přijatému parlamentem a radou. Všechny ty pozměňovací návrhy zde jsou velmi technické. Ta hlavní se týká velmi malé části trhu těchto, s vlastně těmito vozidly. A já všechny podpory s výjimkou jednoho. A ten důvod proto je to, že bych se chtěl vrátit k návrhu komise o rozšíření aplikace této úrovně už v roce 2022 a to proto, že by se obtížně přecházela na nový pohonný systém. Nicméně jsou to velmi malé dýzlové motory. V okamžiku, kdyby se muselo přejít na jiný pohonný systém, tak by ten pohon nebyl dostatečný. Možná, že alternativně by to mohl být i elektrický pohon. Ale velikost baterií společně s jejich váhou by mohla mít dopad na ten rozsah a na cenu, nebyly by kompetitivní s eh, benzínovými nebo dýzlovými motory. No, víme, že velmi často jsou to eh, lidé v odlehlých oblastech, eh, anebo mladí lidé, kteří si kupují skútry. V budoucnosti asi bude ten elektrický pohon možný a proto by bylo dobře, abychom tento požadavek odstranili abychom tady měli vyváženost mezi také ekonomickými a sociálními aspekty a potřebou mobility pro určité typy obyvatel a také podpora menších a středně velkých podniků, což jsou většinou výrobci tohoto typu vozidel. Musí si uvědomit, jaký je dopad používání, ten je velmi omezený, eh, ten prodej je velmi nízký v Evropě, takže s tím mám problém, proto bych to chtěl eh, změnit s tou dvouletou lhutou, kterou navrhuje komise, protože to neodpovídá ani závěrům té studie. Té studii se hovoří o odložení odkladu na rok 2024, aby se tím zohlednil ten výrobní nebo vývojový cyklus. A proto bych chtěl doporučit, aby se ta lhůta z roku 2022 v návrhu komise odložila na rok 2004. Jinak ve všech dalších ohledech mohu souhlasit s návrhem komise. Vítám také to vyjasnění, které v tom textu týkající se výjimek pro OEPD, protože to také řešila ta studie, bylo to v jejich závěrech. Ten takto odpovídám závěru ohledně monitoringu katalyzátorů, kde se hovořilo o tom, jakých výsledků se daří dosahovat a jejich technická proveditelnost. Takže ten návrh komise je někde uprostřed. Je to velmi rozumný návrh, jak postupovat v budoucnosti. O to se nechceme odchýlit. Co se týče dalšího postupu, tak eh, bych se chtěl držet těch závěrů. Chtěl bych tedy změnit ten rok eh, aplikace na rok 2024 a jinak mohu podpořit všechny další závěry. Rada už se k tomu vyjádřila, má obecný postoj. Ten obecný postoj obsahuje některé změny, které mm, ten text vylepšují a já si myslím, že i to můžeme eh, přijmout jednodušeným postupem, tak abychom to neprotahovali bytečně. Těším se na vaše poznámky a potom na základě vašich připomínek připravím návrh zprávy na základě té dnešní diskuze. Děkuji. A za EPP máme jako stínové zprávy pana Pospíšila. Dámy a pánové, já ve svém vystoupení budu velmi stručný, protože náš pohled na věc je velmi totožný s tím, co zde řekl pan zpravodaj. Za prvé vítáme tuto novelu nařízení. Myslíme si, že je správné, aby se upřesnila pravidla pro zavádění palubních diagnostických systémů Eh, pravidla, která jsou navržena komisí, jsou podle nás správná, ale stejně ve shodě s panem zpravodajem, ale také s postojem rady si myslíme, že u určitých typů vozidel s ohledem na technickou náročnost je třeba posunout datum. To je asi ta největší změna, asi to největší politikum tohoto návrhu, zda zachovat rok two anebo přesunout na rok 2024. Zde já podporuji stanovisko pana zpravodaje, Eh, důvody eh, již byly eh, v jeho vystoupení vysvětleny. Rád bych ještě ve svém krátkém příspěvku upozornil na stanovisko výboru ENVI, které považuje za důležité, aby nový systém byl odolný vůči jakékoliv nelegální manipulaci. To je, myslím, také důležité téma a bude třeba mu následně věnovat pozornost. Podporuji také tu část návrhu, která prodlužuje dobu, po kterou komise může přijímat akty v přenesené pravomoci tak aby se mm, stanovila jasná konkrétní pravidla pro zavádění tohoto typu palubního diagnostického systému. Takže nebudu hovořit dlouze. Návrh podporujeme a podporujeme ho v té podobě, jak byl představen panem zpravodajem, to znamená posunutí roku z roku 2022 do roku 2024. Děkuji.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 jsem ráda, že se také mohu vyjádřit. Já jsem se vyslechla prezentaci pana Daltna, našeho zpravodaje, a chtěla bych říci, že souhlasím s tím návrhem, tedy s tou změnou lhůty. Myslím, že naše zpráva by měla být hlavně realistická a proveditelná v praxi. A potom bych chtěl říci, že naše skupina je asi na stejné vlně jako pan zpravodaj, takže doufáme, že dospějeme k nějakému kompromisu, aby ta budoucí úprava byla lepší než ta současná, protože o to tady jde zejména jde o přeskum už platné legislativy a výsledek by měl být vylepšení toho legislativního rámce. Já jsem konzultovala své kolegy v naší skupině, ale obecně za to souhlasíme s panem zpravodajem. Děkuji. A za Alde, pan, eh, pan, pan Milton. Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Je, myslím, velice dobré, že se můžeme kriticky podívat na to eh, současné nařízení a že můžeme pomocí pozměňovacích návrhů vzít v úvahu technický vývoj, zvláště v oblasti emisí. Eh, je jasné, že udržitelnější eh, stav vozidel znamená, že toto bude také eh, méně zatěžující nařízení pro tyto dvou, tří a čtyřkolová vozidla bereme v úvahu eh, to, že tato vozidla se využívají v, určitým, v určitém terénu, přispívají k emisím, znečištění vzduchu. Já osobně jsem eh, docela rád, že je stále více eh, měst a jsou, kde se používají elektrické skútry, protože to snižuje i hlučnost, ale my vlastně se tady zabýváme technickými změnami tohoto nařízení, co je ovšem eh, důležité pro společnost a trvalou udržitelnost životního prostředí. Musíme vzít v úvahu také schopnost průmyslu eh, přizpůsobit se všem těm požadovaným změnám. Pro malé a střední podniky je důležité, abychom nastavili realistické cíle Nesmíme zapomenout na to, že naším cílem je trvalý, trvalé, udržitelný, eh, trvalé udržitelné životní prostředí. Eh, životní prostředí nepočká. Když se podíváme na to, co ochrana životního prostředí znamená pro různé země, tak to doslova v některých částech eh, světa znamená, že se mohou dostat pod vodu. Nizozemsko ku příkladu by mohlo skončit ze dvou třetin svého území pod hladinou moře. Takže, takže toho máme až pokrk a to doslova i v přeneseném slova smyslu. Planeta nepočká a e, nesmíme polevovat v boji proti e, globálním oteplování a myslet na malé a střední podniky. E, co se týče tedy komise a zpravodaje a jejich plánu odložit Eh, odložit eh, tedy platnost eh, ještě po roce 2022. Já bych byl pro větší ambice. V nadcházejících letech bychom měli zajistit, aby i malé a střední podniky se mohly přidat, aby toto zvládly. I přesto, že chceme pečovat o životní prostředí. Návrh komise je dobrý, vyvážený, ambiciozní a bez přílišného množství pozměňovacích návrhů se nám toto podaří zvládnout rychle, ale zase budu muset kontaktovat eh, svou skupinu na toto téma, poradit se s nimi. Zatím mám jenom určité výhrady s těmi nějakými dlouhými odklady. Děkuji a dále se hlásí o slovo pan López Išturis. Děkuji, paní předsedající. Já podporuji uh, zpravodaje v tom, co řekl o eh, výjimce eh, odložit tedy do roku 2024 platnost tohoto nařízení. A také musíme vzít v úvahu to, že moje země je větší než Holandsko a kromě toho máme velikou kulturu E, používání e, nikoliv e, kol, tak jako je to předchozí země, ale motorek, tam jsme lídrem na trhu a změnit trh za dva, no průmysl za dva roky mi nepřipadá reálné a tak, jak říkal předchozí řečník, myslím, že by bylo dobré stanovit nějaký mezicíl, například pro motorky offroady, a dále čtyřkolky například. Eh, jejich produkce je u nás ve Španělsku obrovská, takže eh, průmysl má zájem eh, se změnit a přizpůsobit se nové legislativě a v tomto smyslu pod podporujeme eh, zprávu, ale tak, jak říkal zpravodaj pan Dalton, tak by to datum mělo být 2024. Fakt je, že moji kolegové Španělé jsou v tomto smyslu také liberální. Děkuji. Děkuji a za komisi je tady pan Tropman. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, včetně zdravím i tlumočníky, vážení poslanci. Děkujeme tomuto výboru za to, že se tak rychle ujal práce na tomto významném právním návrhu a za to, že e, navrhl zjednodušený postup a také vám děkuji za ten e, pozitivní feedback, e, který jsme si zde o kterém jsme zde slyšeli dnes odpoledne, jsme potěšeni, že se snad daří dosáhnout tak širokého koncenzu nad tímto návrhem, který je opravdu odborný, jak bylo řečeno. Obsahuje i ten aspekt eh, tedy prodloužení zmocnění pro komisi. To je pro nás velmi důležité, abychom mohli eh, pokračovat v naší práci, přijímání aktu přenesené pravomoci. Eh, zaznamenali jsme si ty určité obavy, které zde zazněly, co se týče časového harmonogramu e, zavádění emisních limitů pro tento specifických e, e, specifického typu vozidel, motorek a dalších vozidel. Těšíme se na konstruktivní debatu během nadcházejících setkání i my máme dobrý důvod eh, k tomu přiklonit se k takové té zlaté střední cestě mezi původním plánem a mezi výsledky studie eh, o ekologických dopadech. A jsme velice rádi, že i eh, v tomto bodě se zřejmě podaří najít řešení. Takže, jak říkám, jsme připraveni na tomto dokumentu dále pracovat a znovu opakuji, že velice děkujeme za to, že jste se tak rychle tohoto tématu ujali. Děkuji. Děkuji. A, a několik závěrečných slov zpravodaj. Děkuji. Děkuji kolegové za vaše poznámky, které víceméně mě podporují, tu mou linii, podle toho vypracuji návrh, pak se na to podíváme já chci jenom eh, rozptýlit eh, obavy kolegy z ALDE. Ten trh, o kterém hovoříme, 25 tisíc vozidel eh, za rok ze 17 milionů aut prodaných ročně EU, takže je to méně než 1% na trhu Unie. Je to hlavně ve Francii, Itálii a těch největších trzích Eh, lidé, kteří je nakupují, jsou většinou eh, žijí na venkově a tato vozidla vyrábějí většinou eh, malé a střední podniky. Ekologický dopad této drobné části trhu je opravdu zanedbatelný a to doporučení na rok 2024 z té původní zprávy také obsahuje tedy aspekt eh, ekologického dopadu a v důsledku toho byl navržen ten rok 2024. Já jsem znepokojen, že kdybychom to měli eh, zavést příliš brzo a eh, trh by nebyl schopen to splnit do roku 2020, tak by skolaboval a to z toho, že pravděpodobně nebudou k dispozici tak malé baterie, aby se vešly do těchto malých vozidel. Takže by byla Eh, škoda toto udělat a také kdyby přešli na benzín. Benzínové eh, motory jsou příliš těžké na to, aby se dali dát do těchto mikrovozidel, takže eh, ve svém dopadu by to znamenalo, že bychom trh vlastně zaškrtili v této oblasti a přitom je v některých členských státech a v některých oblastech ten trh opravdu důležitý a myslím, že ten kompromis roku 2024 Jednak je také eh, ve schodě s vývoji v jiných oblastech, eh, sníží náklady, myslím, a myslíme, že by se to ani nemohlo podařit do roku 2020, takže myslím, že ta rovnováha, kterou docílíme posunem o eh, dva roky a vzhledem k tomu, že se jedná jenom o 0,2 Eh, vozidel na trhu, tak eh, s tím tedy, pane předsedo, já se pustím do eh, tvorby té zprávy a pak se ještě nad ní sejdeme. Děkuji. Děkuji. Pozměňovací návrhy do zítřka a na námitky 11. října, což znamená, že ta návrh zprávy se bude schvalovat, nebudou-li námitky 12. října. Tím můžeme postoupit k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, a to je zvážení návrhu stanoviska k zavádění programu Digitální Evropa na, oblast, na období 2021 až 2027, kde máme jako zpravodajku paní Gebhardt a místo ní bude hovořit pan Dante. No. Děkuji. Kolegyně tady dnes eh, nemůže být, takže mě poprosila, abych přečetl její příspěvek. Ten nový program Digital, Digitální Evropa bude velmi důležitý pro podporu digitální transformace evropského průmyslu a také eh, veřejné zprávy. Je to program Eh, aktu pro jednotnou Evropu, kterou přijal velkou většinou Evropský parlament před několika lety a kde se vlastně přijali eh, prostředky pro budoucnost a pro budování této eh, digitální infrastruktury v Evropě. Jde také o kybernetickou bezpečnost, o podporu inovací a pro zajištění interoperability různých systémů. Ten neustálý rozvoj digitální infrastruktury je důležitý pro naši společnost a měl by také zajistit eh, kompetitivnost Evropy v budoucnosti. Paní zpravodajka je toho názoru, že je potřeba eh, tomu také vyčlenit eh, větší rozpočet, než tomu bylo dosud. To také odpovídá našemu březnovému usnesení, kde doporučujeme zachovat Eh, ten navrhovaný rozpočet pro tento program. Co se týče specifických cílů tohoto programu, tak eh, zpravodajka podporuje návrh komise, aby se zavedl jednotný rámec pro regulaci této infrastruktury. To z dvou důvodů. Jednak je to potřeba, protože Evropa velmi naléhavě potřebuje rozvíjet eh, příslušnou infrastrukturu a za druhé je to také proto, že ta agentura by měla eh, lepší přehled o všech investicích, které jsou v této oblasti vyvíjeny v Evropě. A paní zpravodajka podporuje Distributed Ledger Technology a také blockchain a eh, dále umělá inteligence. A proto je potřeba, abychom přijali tento návrh na řízení, který by eh, vytvořil i příslušné kompetence v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti. Paní zpravodajka dále navrhuje podpořit další vývoj pan evropské eh, platformy e-learning. Vytvoření takovéto sítě by vedlo k dalším inovacím a byl by to velmi efektivní způsob, jak podpořit digitální transformaci průmyslu eh, v eh, těch regionech, které to potřebují. A v po to je potřeba zajistit i další formy financování, tedy jak z veřejných, tak i z soukromých zdrojů. To jsou hlavní eh, body této zprávy. Hlavním výborem je ITRE, no příslušným výborem je ITRE který by to měl přijmout v listopadu, což je velmi náročný časový harmonogram. A proto paní zpravodajka se eh, ráda zúčastnila toho hlasování. Je tady ještě pořád eh, ale potřeba vypracovat kompromisy. Paní zpravodajka chce poděkovat sekretariátu a předsedajícímu za jejich podporu při přípravě této zprávy. Děkuji a za Eh, Děkuji, pan López Isturis. Eh, paní předsedkyně, chtěl bych poděkovat kolegyně, eh, kolegyně Evelyn Gerhardt za zprávu. Myslím, že to je dobrý základ pro to, aby že předlo, tato zpráva předložila nám i ITRE dobré základy. Souhlasím se zpravodajkou v tom, že bychom měli podpořit a na eh, rozpočet navržený Evropskou komisí, abychom mohli zvýšit investice v digitální oblasti. A v tomto programu chceme posílit eh, eh, evropskou, kapacit, evropskou kapacitu, pokud jde o digitální oblast, pokud jde o umělou, umělou inteligenci. Pokud jde o Unii, budeme koordinovat akce eh, v rám, proto, aby se podařilo eh, trans, eh, dosáhnout digitální transformace. Pouze společně můžeme zamezit duplikacím a zajistit správné využití financování, zajištěním interoperability a odstraněním propa- digitální propasti v geografickém smyslu. Dále eh, posílováním ekosystému, které budou podporovat digitalizaci, vytvářet více pracovních míst, stimulovat eh, eh, konkurenceschopnost. Toto nařízení předpokládá, že se bude věnovat větší pozornost vnitřnímu trhu, budou se vytvářet hodnoty a zajistí, že v, z Evropy nebudou unikat nejkvalifikovanější lidé. Tento program eh, Digitální Evropy bude propojen na eh, program na další programy a v Evropě eh, bude realizovat nové programy. Pokud jde o superpočítače, musíme jednat společně a v tomto parlamentu jsme nedávno se vyjádřili k, k, k výpočetním technice v rámci cloudů a i o svobodné Evropě, že e, tyto prostředky a tato úroveň je nedostatečná a e, nyní znovu tedy vyjadřují, že e, musíme podpořit další investice do této oblasti, abychom se rozvinuli. Na něco se díváme pozitivně, ale opatrně, protože je potřeba, aby tento program byl transparentní je třeba maximalizovat zisky digitální transformace pro všechny občany, pro veřejnou zprávu i pro podniky. A v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že pozitivně přispějí k cílům tohoto návrhu. Děkuji vám. Děkuji vám. Za EKR máme pana Čezera, za, bude ale za něj hovořit pan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste říkal, budu mluvit za pana Čezaka. Chtěl bych poděkovat za návrh tohoto stanoviska. E, myslíme si, že tento program Digitální Evropa může být silným nástrojem transformaci Evropy. Každopádně jsou, máme určité obavy, které spočívají v následujících věcech. Jde zde o velké propojení financování a rozpočet Evropské unie a e, soukromého sektoru. E, dosud jde o eh, pokračování financování centralizovaného modelu v rámci eh, horizontu 2020. Eh, spousta zemí nebo spousta podniků má problémy nalézt zahraničního partnera, jsou zde i problémy jazykové. Jsou zde určit ta, je zde určitá zátěž administrativní, především pro podniky. E, není zde taky žádná definice knihoven algoritmů, ani ta koncepce není úplně jasná. Takže je třeba tuto, eh, přidat tuto definici k článku 6, lépe pochopit cíle. Zde je třeba eh, vysvětlit rozdíl mezi zařízením pro počítačovou bezpečnost a nástroji, protože zde eh, ty nástroje a zařízení někdy se mohou považovat za tutéž věc a e, musíme vytvořit e, a budou se vytvářet postupy na základě toho rozpočtu. Dále článek 9 rozpočet. Pan Česák má určité pochybnosti, pokud je článek 9.5. Zde, zde jde o možnost e, o přesun na, do program, financí do programu Digitální Evropa podle požadavků a e, potřeb jednotlivých zemí, že by šlo o sdílení management a nepřímý e, management. Pan Česák není, pro, e, není pro. Jde o zajištění těchto prostředků ve prospěch příslušných zemí. Článek 20, geografická distribuce. Zde, zde o e, nové členy a jejich e, účast v centrálně řízeném programu. E, ta účast by byla asi menší a není dostatečně zajištěna. Stejná účast pro všechny. Pan Česák zde hovoří o synergii s dalšími programy Evropské unie, protože to by zlepšilo efektivnost a využití prostředků. Dále chci poděkovat zpravodaj za eh, tuto zprávu a budeme rádi spolupracovat jako stínový zpravodaje. Za, pa, za Alde máme paní Lokehart, která není příjemná, za zelená, pa, zelené pana Durana, ten zde taky není, takže přejdeme rovnou ke komisi. Je zde paní Písata Daneva, prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji za velmi rychlou práci na tomto tématu, což je e, důležitá součást e, našeho návrhu v rámci víceletého finančního rámce. E, na základě stanovisek zpravodaje a toho, co jsme teď slyšeli zde v sále o významu tohoto programu Digitální Evropa a vytváření digitálních kapacit v Evropě. A tím eh, vytvářet eh, digitální konkurenceschopnost. Eh, vidíme zcela jasně pozitivní reakci zde v parlamentu pozměňovacím návrhům ke zprávě. Z toho, co jsme teď slyšeli, například rozšíření působnosti, aby to pokrývalo taky eh, takzvaný takzvané no, neotechnologii distribuované účetní knihy a robotika, robotiku, tak tento program byl vytvořen na základě intenzivního a extenzivního dialogu s parlamentem a s dalšími zúčastněnými stranami už předem, protože opravdu chceme vytvářet evropskou kapacitu. A na tom základě máme pět cílů. Když z tohoto tedy vycházíme a vycházíme také z omezeného rozpočtu, když e, srovnáme peníze, které se investují jinde na světě, tak musíme být opatrní, pokud jde o rozsah toho, co stanovíme. Protože je důležité, aby eh, ty nové technologie pokrývaly eh, nové možnosti, například tu technologii distribuované účetní knihy a nebo takzvaný blockchain Tohle to je věc, o které musíme ještě diskutovat a uvidíme, jak nejlepším způsobem můžeme ten eh, blockchain a distribuovanou účetní knihu eh, více a lépe zapojit do těch současných návrhů. K robotice eh, myslím, že bychom tuto část také měli pokrývat se specifickým cílem zaměření na umělou inteligenci, čili zcela jasně objasnit, jaký by byl, jaká by byla působnost eh, tohoto eh, nařízení. Dále eh, je důležitá role, kterou hraje tento nástroj pro podniky obecně, pro malé a střední podniky a pro veřejnou zprávu v celé Evropě. A my tedy podporujeme a vítáme eh, takzvané digitální inovační huby a nediktujeme konkrétní systém nebo syst, konkrétní režim pro ty digitální inovační huby. Myslíme si, že ty programy Eh, mohou být eh, zcela nezávislé a sami si stanovovat svou strukturu řízení. A možná poslední slovo k rozpočtu. EKR se k tomu vyjádřila, pokud jsem správně rozuměl, že bychom měli být opatrní, eh, když se přesunují prostředky mezi programy a s řízením eh, program eh, Digitální Evropa je centrálně řízen. Myslím, že záleží případ od případu, když máme ty digitální huby například, eh, tak jsou prostředky od určitých, z určitých programů na provádění úkolů, které budou dělat a to možná bude užitečné i pro to, abychom vlastně prodali ten evropský program a jeho eh, kapacitu. Takže děkuji vám za vaši práci a velmi pozitivní přístup k tomuto programu. Jsme samozřejmě připraveni s vámi dále diskutovat v dalších krocích, abychom co nejdříve toto téma dokončili. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane Natne. Nevíme, jestli, nevím, jestli chcete ještě něco říct. Ne, takže můžeme říci, že eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. září poledne. A můžeme nyní tedy přejít k hlasování. Budeme hlasovat o nařízení týkajících nekalých obchodních praktik mezi podnikových vztazích v rámci potravinového řetězce. Je to zpráva pana Marka Tarabely, takže okamžitě začneme s hlasováním. Kompromis. Nejprve kompromis. Jedna kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. Ověříme kompro- hlasování o kompromisu jedna elektronicky. clearly adopted. Then... Jasně, jasnou většinu přijato, kompromis dvě, jak pro? Proti, drželi se. Přijato. Poznací návrh 143, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Elektronicky můžete hlasovat. 143, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 proti 12 pro. Teď eh, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 166. Eh, Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Teď eh, 26. Kdo je pro? Číslo 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To bude muset ověřit. Můžete hlasovat elektronicky. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď eh, poznací na číslo 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 229. Kdo je pro? Proti? Drželi se. To ověříme elektronicky. Ještě jednou 229, prosím. Končím hlasování a je to přijato. Městě 30, kde pro? Proti? Přijato. A teď kompromis číslo 4, kde pro? Eh, pro, proti? Eh, přijato. 258. kde je pro? Kdo je proti? zdrželi se přijato. 260, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď kompromis číslo 5, je pro, proti, přijato. Kompromis 6, kdo je eh, pro, proti, zdrželi se přijato. A teď 287, je pro, proti, zdrželi se Přijato. Ověříme 287. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 288. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže to ověříme. 288 elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato. 46. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 290. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 292. Kdo je pro? proti, drželi se, ověříme to. 292. Končím hlasování. Přijato. 293, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 299 je pro, proti, drželi se zamítnuto, 300 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 kde pro, proti, drželi se, to nebylo úplně jasné, tak to ověříme. Končím hlasování. Přijato. 50, eh, kde pro, proti, drželi se. Ověříme to ještě jednou, nebylo to úplně jasné. Končím hlasování. Zamítnu to. Teď jedna, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 kdo pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme 51 ještě jednou, můžete hlasovat. Přijato. 56, kdo pro? Kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 54, e, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato 59, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato 63, kdo je pro, proti, drželi se. Zamítnuto 67, kdo je pro, proti, drželi se. Zamítnuto 69, Ne, o kompromise 8 se hlasovat nebude, takže 69. Ne, pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 71. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 82. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To ověříme. Ověříme 82. druhou část. Končím hlasování, je to zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? Drželi se. Není to úplně jasné, ověříme. 81. Končím hlasování, je to zamítnuto. A nyní 85. Osmdesát pět, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Šest, kdo je pro? Proti, drželi se, to ověříme, ale myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování. Přijato 16 pro, 14 proti. 87, kde pro. To odpadá. Teď eh, číslo 9, kdo je pro. Proti, zdrželi se. Přijato. A tím jsme se dostali k závěrečnému hlasování, opět elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato 21 pro, 6 proti a 3 se zdrželi. A já blahopřeji panu zpravodajovi. Pane Tarabelo, chcete tak eh, na závěr něco říci? Děkuji. Já bych chtěl přivítat tu velmi pozitivní atmosféru, ve které jsme pracovali. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich rychlost, ale také bych chtěl poděkovat eh, svým asistentům a eh, asistentům naší skupiny, ale samozřejmě ke sekretariátu a velmi rychle eh, brzy budeme eh, moci toto stanovisko předat eh, výboru Agri. Ti se budou hlasovat 1. října, takže jsme to stihli. Ty kompromisy nejsou úplně ideální, udělali jsme maximum pro to, mm, abychom je přijali vzhledem k tomu, jak rodinné názory na to panovaly. Takže vám ještě jednou děkuji a to znamená, že teď můžeme přejít k našemu následujícímu bodu na programu, což je což je projednání návrhu stanoviska o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. A zpravodajem je pan eh, De Jong, který požádal mě, abych ho zastoupila, protože tady dnes eh, nemůže být. Pan zpravodaj chce říct si následující. Vážení kolegové, Nejprve eh, se omlouvám za svou eh, nepřítomnost, protože naše skupina má studijní dny eh, mimo Brusel, takže tady paní předsedkyně přečte moje stanovisko. Samozřejmě rád zohledním vaše připomínky během této diskuze a pokusím se to dále projednat na schůzkách s těmi zpravodaji kolektivní žaloby, o tom jsme na výboru IMCO jednali několikrát. Všichni se podle všeho shodujeme na tom, že je potřeba najít rovnováhu mezi různými aspekty. Víme, jak je jak například bylo obtížné v případě Dieselgate, aby se spotřebitelé bránili eh, vůči eh, výrobcům, kteří to způsobili. Na druhou stranu se chceme vyhnout eh, kolektivním žalobám, které se vyskytují ve Spojených státech které vlastně dávají zisk jenom eh, právním firmám, jež hlavní eh, smysl existence je vytvářet zisk na, eh, na základě těchto žalob. Návrh komise tu rovnováhu má, bez toho, aby se otevíraly dveře různým nekalým praktikám. pouze nevládní organizace, mohou být kvalifikované subjekty. Eh, já bych eh, chtěl zdůraznit několik bodů. Byl bych rád, kdyby to znění minimální harmonizace bylo naprosto jasné, že by mělo být možné, aby členské státy přijaly eh, úpravu, která je ještě příznivější vůči spotřebitelům. Za druhé, spotřebitelé někdy musí čekat dlouhou dobu, než se dočkají nápravy, protože kolikrát musí prokázat velmi komplikovaně, že utrpěli nějakou újmu a proto si eh, myslím, že bychom měli tuto možnost eh, co nejdříve přijmout, eh, tuto možnost těchto zástupných žalob. Tím bychom se mohli vyhnout tomu, že společnosti budou neustále protahovat ty spory a dále nejsem přesvědčen o tom, že v případě malých náhrad škody to musí, se musí prokázat ten prospěch pro spotřebitele. Pouze v těch případech, kdy by ty výnosy takto kolektivní žaloby šly na uhradu škod, by tady mohl vzniknout konflikt eh, zájmu. Potřebitelská organizace, která zahájí tento postup, by potom mohla získat ten výnos eh, eh, z té náhrady sama pro sebe, což, což by znamenalo, že nějaká malá částka pro někoho by se mohla stát velmi velkou částku pro někoho jiného a proto bychom měli zachovat tu příležitost, jak získat tu náhradu škody i v případě velmi malých částek. A potom jde o uznávání ad hoc subjektu pro specifické žaloby. To by mohlo být ve prospěch spotřebitelů, ale stejně tak by to mohlo být zneužíváno. Stejně tak to posuzování, kdo je nevládní organizace, by mohlo být komplikované. Vlastně eh, by eh, tyto subjekty mohly mít také svůj komerční zájem na těchto sporech. Já jsem to tady ponechal, ale rád bych slyšel vaše názory na tento aspekt. Myslím, eh, eh, že můžeme doufat, že by se nám mohlo dosáhnout eh, stejného výsledku jako u práv cestujících v železniční dopravě. Myslím, že velká většina pro tuto zprávu znamenala, že výbor TRAN bude brát naše stanovisko vážně. Samozřejmě rád připravím kompromisy, bude stále vyžadovat eh, flexibilitu u všech dalších kolegů a ochotu přistoupit na kompromis tam, kde nebudeme mít úplně stejné názory. Těším se samozřejmě na vaše připomínky. To byla slova Denise de Jonga, našeho zpravodaje eh, u této zprávy. A teď mi dovolte, abych dala slovo stínovým zpravodajům za EPP. Je to pan Šváb, prosím. Yeah, thank you so much. Ano, děkuji, paní předsedající. Ještě předtím, než se k tomu návrhu eh, vyjádřím, eh, já bych rád poděkoval stručně eh, skupinu návštěvníků z Bádenska Württemberska, kteří se na nás přijeli podívat a určitě budou překvapeni byli by, byli, by, byli by překvapeni, kdybych vám také přenechal přednesení svého příspěvku, takže to udělám sám bude, nebude se to týkat jenom bádensko-württemberské eh, ekonomiky, ale celé ekonomiky. Já bych rád upozornil na to, že je překvapivé, že Evropská komise v roce 2013, jestli si dobře vzpomínám, sama přišla eh, eh, vlastně mm, akceptovala řadu pozměňovacích návrhů, aby zajistila, aby ten systém žalob, těch kolektivních žalob, nemohl být zneužíván, abychom se tak nedostali do eh, situace, jaká panuje v USA s hromadnými žalobami. Eh, mnohé ty pojistky, které komise eh, uvedla z toho roku 2013, ale se v tomto návrhu buď to byly ignorovány nebo zapomenuty, a nebo možná je na generálním ředitelství komise, teď pracuje někdo jiný, ale e, nejsou tam obsaheny, obsaženy tak, jak je frakce EPP naléhavě vyžaduje. Proto mám návrh pro kolegu de Jonga, e, e, zprávu, že tedy ten jeho návrh nepovažujeme za dostačující protože eh, nezmínil to, co komise již eh, chtěla zavést v roce 2013. Je potřeba zřetelně říci, že v žádném případě se nechceme dostat v Evropské unii do situace, aby eh, podniky musely, museli se pojišťovat eh, na hromadné žaloby více, než eh, kolik investic mohou dát do výzkumu a vývoje, tak jak to je v USA. Tam vlastně investují více do pojištění proti hromadným, do hromadných žalob, než do výzkumu a vývoje. Tak to v Evropě být nesmí eh, Často někdy jsou podniky nuceny vyplácet očkodné i za eh, neprávem podané žaloby a eh, tomu se chceme vyhnout. To ale neznamená, že je možné ospravedlnit to, aby poškození spotřebitele v určitých případech, které zde byly mnohokrát zopakovány, by se nedostali k oprávněnému očkadnění. Proto frakce EPP je zcela jasně proto, aby se nám podařilo tedy zlepšit ten evropský systém tak, aby spotřebitelé, ale může jít i o podniky a nebo o jiné složky státu, nemusí jít jenom o spotřebitele, aby když si koupí nějaký vadný produkt, aby se mohli spolehnout na to, že se jim dostane odškodnění, když proto bude existovat tedy oprávněný důvod. A proto já už jsem s kolegou De Jongem mimochodem o tom hovořil ve Štrasburku. Bude potřeba v jeho návrhu precizovat některé záležitosti. Ku příkladu článek 4, domníváme se, že potřeba zavést nezbytně e, tedy e, přísná kritéria na ty kvality, kvalifikované e, subjekty. Je nejasné, jaký je vztah mezi těmi kvalifikovanými subjekty a sítí CPC Pakliže ta eh, síť CPC bude existovat, což jsme schválili před několika lety, ale ještě se to nepodařilo realizovat, když ten systém stále ještě ne, ne, nefunguje, neexistuje. Nevím, proč bychom měli vytvářet jiný systém pod jiným názvem. Bylo by dobré, aby členské státy tedy využívaly ten systém, tu síť CPC pro eh, tyto žaloby. Za druhé, článek 5 a 6, tam eh, vlastně je jasná úprava opt-in, tady by toto mělo být možné. My, nechc- my nechceme žádné tedy žaloby na eh, výkonnost, kde se budou jednotlivě kvantifikovat eh, ta očkodnění a nechceme také žádné vyplácení očkodného, které nepůjde přímo Eh, přímo eh, spotřebiteli poškozenému, ale místo toho nějakému ad hoc, eh, ad hoc vzniklé organizace. A potom potom, potom by zde panovala zásada, že ten, kdo prohraje, tak platí. To by také nevedlo k rovnému, systému. A potom článek 7 ta kvalifik, ty kvalifikované subjekty, to je potřeba jasně nastavit, musíme zajistit, aby eh, financování z třetích stran eh, z hlediska investic by nebylo, eh, nebylo přípustné. A je potřeba také zajistit očkodné za skutečně vzniklou škodu a ne za nic. To jsou tedy zásadní problémy, které máme e, s návrhem a budu velice rád, když bude možné o těchto a dalších tématech s hlavním zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji detailně prohovořit. Myslím, že v našem výboru již 22. listopadu bychom měli, listop, e, listopadu měli hlasovat. Doufám, že do té doby bude dostatek času o tom debatovat, protože e, s tímto návrhem by mohly být spojeny dramatické dopady, které ještě teď v této době nemáme kvantifikovány a nechceme tedy situaci zhoršit, protože by se pravidla nastavila tak, že by byla horší a ještě eh, složitější, abychom zde neměli situaci jako ve Spojených státech. Děkuji. My budeme mít eh, nejprve debatu eh, v říjnu o, eh, o pozměňovacích návrzích a potom v listopadu o pozměňovacích návrzích. Takže čas na debatu ještě bude. Za socialisty tady je paní Holcier, ale tu tady v místnosti nevidím, takže pan Sulík za EKR. Děkuji. Já jsem si také připravil příspěvek, ale vzhledem k tomu, že pan Švám již víceméně všechno řekl, to od vás není hezké. Nezbývá mi nic jiného, než eh, s ním plně souhlasit a chci upozornit jenom na dvě věci. Za prvé, my se tady pokoušíme o společnou jednotnou právní úpravu pro Eh, diverzifikované právní systémy, eh, dostat to tedy pod jeden deštník, já bych byl velice obezřetný a uměl bych si představit, že by se to toho celého mohlo nechat. Jinak chci upozornit na, na to, že články 4 a 5 si eh, vzájemně odporují. Eh, v článku 5 eh, se praví, že hromadné žaloby eh, budou možné pouze po finálním, tedy pravomocném rozhodnutí soudu, ale zároveň článek 4 praví, že že oboje dvoje je možné paralelně tyto dva druhy žalob. Takže to je něco, na co je potřeba tedy dát pozor. Všechny ostatní moje poznámky jsou eh, téměř identické s poznámkami eh, kolegy Švába a eh, já písemně předám veškeré ty dotazy. Děkuji. Děkuji. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, text z návrhu komise, kde se hovoří o milionech spotřebitelů na celém světě, eh, vzhledem eh, k větší digitalizaci a globalizaci, které mohou vést k problémům pro spotřebitele, ku příkladu Dieselgate. Pro mě je primárním příkladem, kdy spotřebitelé v celém světě v USA kde mají eh, zcela odlišný právní systém, mají tam eh, jinou úroveň ochrany než v Evropské unii. Myslím, že komise přišla s dobrým návrhem, abychom se vyhnuli situaci, jakou mají v USA. Je to důležité pro spotřebitele i pro podniky, které musí vědět předem, jaká bude situace. Jasná právní úprava je proto nezbytná eh, v případě podávání žalob na očkodnění. Spravodaj Denis de Jong ve svém návrhu stanoviska uvádí řadu důležitých aspektů. Chce zajistit, aby ta zástupná, eh, zástupná opatření nebyla neuměrná, co se týče času a peněz, že je potřeba koordinovat eh, ty eh, nároky či žaloby jednak kvůli tomu, že v zásadě teď existují eh, různé právní systémy. Ku příkladu u nás v Nizozemsku ty hromadné žaloby ani neexistují, takže zde je důležitá koordinace a mě by zajímalo, jak by toto bylo možné lépe reflektovat ve stanovisku našeho výboru. A potom ještě to, co už e, zmínili předřečníci, ty kvalifikované subjekty. Je potřeba zajistit, aby neužívali, nezneužívali eh, procesní právo. Mám eh, otázku na komisi a ta se týká rozsahu eh, působnosti, který je v té druhé, druhé příloze rozšířen. Tam jsou různé právní předpisy. Nejsem si jist, že až bychom toto schválili po tento návrh pana De Jonga, jestli by to vlastně nešlo nad rámec vhodného. Uvedu jeden příklad. V příloze 1 Denis de Jong uvádí i směrnici, která se týká světla bezpečnostních eh, pojistek eh, pro, eh, pro světla. Vůbec nechápu, proč to tam komise nemá také. A potom další příklady eh, právní úpravy, kdybychom zde schválili toto stanovisko a eh, předali je eh, odpovědnému výboru, možná, že bychom ten rozsah působnosti příliš vlastně nafukovali. To by nebylo dobré. Děkuji. A nyní pan Zulo za EFDD. Děkuji, paní předsedající. Hovoříme o e, hromadných žalobách, o očkodňování. Je důležité, aby tento nástroj byl pro spotřebitele užitečný. Myslím, že přístup zpravodaje je dobrý. Zasazuje se o minimální harmonizaci v Evropě. To si myslím, že je dobrý krok, který jde správným směrem. Chceme se vyhnout situaci zneužívání tohoto nástroje a spotřebitelé potřebují nějaké subjekty, které e, tyto žaloby mohou podávat. To je záruka, aby to celé se nezbrzdilo, aby to nebylo překážkou a aby se tam e, vlastně v těchto žalobách e, nereflektovaly ještě jiné zájmy. Potřebujeme absolutní transparentnost, co se týče použitých prostředků ze strany těchto subjektů a pro nás je také důležité, aby tento nástroj byl užitečný, to znamená, aby bylo možné tedy tyto eh, tyto hromadné žaloby podávat pouze tedy ještě předtím, než eh, bude vysloven roz, eh, rozsudek soudu. To je potřeba tam jasně říci. Jinak, jinak existuje obava, že by Eh, že by vlastně prošla lhůta, a nebo že by nebyly k dispozici eh, nebo zmizely ze světa důkazy. Také pro nás důležité, aby očkodnění dostal přímo eh, poškozený subjekt, spotřebitel, i když by šlo o velice malé sumy, protože ten, kdo je poškozen nelegálním postupem, třeba na internetu, tak musí mít právo dostat příslušné očkodnění. A co se týče těch zástupných nebo hromadných žalob, je důležité, aby Eh, výdaje za tyto žaloby tedy eh, nesla ta, ta žalovaná strana nebo ta odsouzená strana. To je důležité, aby byli spotřebitelé v Evropě lépe chráněni a doufám, že my jako parlament eh, budeme v triálogu zastávat tedy užitečné stanovisko. Děkuji a za Evropskou komisi zde máme paní Rodriguez Galindo. Děkuji, paní předsedající, děkuji také zpravodajovi a stínovým zpravodajům eh, za jejich eh, píly, s kterou pracují na této práci. Evropská komise velice stojí o schválení tohoto návrhu ještě do konce svého funkčního období, protože by mohl eh, poskytnout spotřebitelům hmatatelné výhody a proto je velice důležité. Ceníme si odhodlání parlamentu, také si velice vážíme návrhu zprávy a podpory, kterou ukazuje a to, jak chápe účel tohoto návrhu dosáhnout eh, správné rovnováhy mezi zájmy jak spotřebitelů, tak podniků. Já jsem poznamenala sérii poznámek, já nemohu zde eh, referovat o stanovisku komise. Teď to přijde později, chci vás ale ujistit, že komise a její služby berou v úvahu a studují zvláště doporučení o kolektivních žalobách z roku 2013 a nejrůznější kritéria a modality, které jsou obsaženy v tomto doporučení. Eh, v návrhu této směrnice jsme se rozhodli se věnovat jenom některých, některým podmínkám, některým principům. A také, také jsme postupovali podle doporučení členských států, které ten systém již eh, aplikovali a mají zkušenosti, protože vyplynulo, že tato kritéria jsou relevantnější a zajímavější. Zbytek mohu vysvětlit bilaterálně. Dovolte, abych se vyjádřila eh, k některým těm kritériím a k některým poznámkám, které zazněly z úst několika poslanců parlamentu dnes to se týče kritéria eh, tedy eh, eh, stanovit ty kvalifikované subjekty. Chápu vaše obavy. Podobně se vyjadřovaly i členské státy na radě. My se tím zabýváme. My chceme navrhnout systém, který bude obsahovat veškeré nezbytné pojistky, tak jak paní komisařka Jourová opakovala několikrát. My nechceme Eh, zavést systém, který by vedl eh, tedy eh, k nekalým, k nekalým soudním praktikám a obtěžujícím žalobám. Chceme naopak chránit spotřebitele. Proto jsme do návrhu zapojili několik pojistek. Ku příkladu jedním z nich je tedy ten kvalifikovaný subjekt, který nutně tedy musí mít být neziskovou organizací, nevládní organizací a Eh, zaznamenali jsme vaše znepokojení a budeme uvažovat i o dalších možných kritériích. A potom ještě několik poznámek, co se týče rozsahu působnosti tohoto návrhu, zvláště příloh a těch různých nástrojů eh, evropského práva, na něž se odvolává. Eh, cílem tohoto návrhu je pokrýt především veškerá možná porušení Eh, tedy eh, eh, věcného a zásadního tedy práva pro spotřebitele, jako spotřeb, směrnice pro ochranu spotřebitele a další, ale i dalších oblastí práva za podmínky, že obsahují ustanovení relevantní pro vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem. Jeden každý tento akt, který je uveden v příloze, obsahuje ustanovení, která upravují závazky obchodníků vůči spotřebitelům. Ku příkladu, co se týče informací, já vám nemohu z paměti eh, vyjmenovat veškeré ty, veškerá ta čísla těch ustanovení a všechny ty správní akt, eh, akty, ale můžeme toto ještě eh, doprobrat bilaterálně. Také jsem si poznamenala, ne z vašich dnešních poznámek, ale z návrhu zprávy, určité znepokojení, které se týká článku 1 návrhu kde hovoříme o možnosti členských států zachovat si své vlastní procesní postupy těch zástupných žalob. Eh, my jsme ochotni toto vysvětlit. Eh, cílem tohoto návrhu je, aby členské státy si zavedly minimálně jeden systém hromadných žalob, který by byl v souladu s touto směrnicí eh, za současné situace existují některé členské státy, které nemají vůbec žádnou právní úpravu pro kolektivní návrhy. Toto chceme eh, pro kolektivní žaloby. Toto chceme napravit. Ale eh, ty členské státy, které eh, se chystají zavést takový právní mechanismus, nebo si tak mají-li nějaký mechanismus, tak si jej mohou ponechovat za podmínky, že splňuje i cíle této směrnice. My nechceme narušovat systémy, které eh, již v některých členských státech existují a fungují eh, a eventuálně jsou třeba pro spotřebitele dokonce ještě výhodnější. Tolik ode mě, paní předsedající, protože ještě budeme mít čas na podrobnou debatu. Jenom chci závěrem zopakovat, že komise je rozhodně eh, odhodlána vysvětlit další možné problémy, které by tento pří, eh, výbor s tím mohl mít. Děkuji. Lhůta pro eh, pozměňovací návrhy 26. září v poledne. Tolik k tomuto bodu jednání a můžeme postoupit k dalšímu návrhu na našem eh, pojednání, to je zvážení stanoviska, co se týče eh, autonomních, eh, autonomních automobilů. Eh, naším zpravodajem je pan Kohn a místo něj bude hovořit pan Danty. Děkuji. Chci omluvit našeho kolegu Kona, který tady dnes nemohl být, má velmi důležitou schůzku, nebo důležitou událost, stal se otcem před několika dny, takže asi jsou i důležitější věci, než eh, být tady na výboru. Doufám, že jménem eh, na celého našeho výboru můžu pogratulovat eh, k narození syna. A on mě poprosil, abych přečetl jeho mm, stanovisko k této zprávě. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům za těch 42 předložených pozměňovacích návrhů ta stanovisko k autonomnímu řízení vozidel. Dnes eh, už jsou připraveny kompromisní návrhy, ale ještě nebyly projednány se stínovými zpravodaji. Víme, že autonomní řízení otevírá velkou příležitost pro celý automobilový trh projekty. obsahuje samozřejmě jenom příležitosti, ale také určitá rizika a proto je potřeba mít jasný právní rámec, který pomůže evropským spotřebitelům eh, přistupovat z důvěru k této nové technologii. Pozměňovací návrhy se týkají celé řady důležitých bodů. Prvé jde o to, aby eh, tady byla jasná legislativa o schvalování vozidel, o tom, jaké typy je možné uvádět na trh, tak, aby to bylo eh, spravedlivé, aby byla zachována eh, spravedlivá hospodářská soutěž v celém, na celém evropském trhu. A to by mohlo zajistit spotřebitele, aby měl co největší možný výběr eh, vozů v dobré kvalitě. A také jde potřeba zajistit transparentnost všech těch dat a také ochranu osobních údajů. Víme, že používání těchto vozů bude doprovázeno zpracováváním nebo bude doprovázeno sběrem velkého množství dat a je potřeba zajistit jejich ochranu. Potom je to otázka vymezení té právní zodpovědnosti v případě například nehod. Bude potřeba vyvinout transparentní, jasný právní rámec, který umožní vymezit tuto zodpovědnost například i pro účely pojištění eh, zodpovědnosti eh, zařízení. A eh, Dále je potřeba to propojit s tou úpravou oblasti umělé inteligence. Víme, že naše společnost směřuje tímto směrem a je potřeba se připravit na to, eh, na závadní těchto nových technologií. To eh, by mělo to být doprovázeno informačními kampaněmi, tak, aby spotřebitelé z důvěru přistupovali k eh, novým technologiím. 11. října by se měl hlasovat a já věřím, že do toho času ještě budu mít příležitost spolupracovat se svými zpravodaj na této zprávě. Thank Děkuji. To congratulate all... Děkuji a chtěla bych eh, blahopřát panu Konovi k narozeniny jeho dítěte. Za EPP máme pana Štefance jako stínového zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaji za přípravu této zprávy. Myslím, že to je dobrý základ k diskusi a mám čtyři body, které bych chtěla objasnit. První je odpovědnost. Myslím si, že eh, další eh, jistota a eh, přesnost v pokud jde o e, autonomní řízení je zcela klíčovou věcí při vývoji autonomního řízení. Za druhé, mezinárodní standardy. Tento bod mezinárodních standardů bych chtěl zdůraznit, protože ty by se měly vytvořit proto, aby se zajistila e, bezpečnost dat a souk, zajistila se ochrana soukromí, pokud jde o sdílení dat. Za třetí, infrastruktura. Zde bych chtěl zdůraznit, že digitalizace modernizace infrastruktury vyžaduje další investice pro automatizovanou mobilitu. A v neposlední řadě si myslím, že musíme hovořit také o nedůvěře evropských občanů k autonomnímu řízení, protože pořád je to ještě problém a proto eh, kampaně pro zvýšení eh, jejich důvěry, z důvěry občanů je důležitá věc. Děkuji za, za, paní, za EKR. Eh, pan Šulík, prosím. Děkuji vám. Eh, Jsem rád, že s většinou pozměňovacích návrhů se mohu totožnit. Podporuji především ty, které poukazují na přínosy autonomních vozidel a vyzývají komisi k urychlenému vydání jasného regulačního rámce, díky kterému automobiloví výrobci mohou moci investovat v prostředí větší právní jistoty. Vnímám to jako, vnímám jako velmi důležitý bod snahu o vytvoření mezinárodních standardů, které v pozměňovacím návrhu 28 uvádí EPP, stejně tak jako návrh na legislativní ujasnění pravidel týkajících se odpovědnosti za škody, to je v pozměňovacím návrhu EPP 26. Ale všechno se dá přehnat a některé pozměňovací návrhy jsou v rozporu s tímto přístupem. Konkrétně dva jsou až úsměvné, je to návrh číslo 10 z dílny E SD, který žádá o vytvoření veřejných politik na zajištění toho, že autonomní vozidla nepovedou ke snížení e, poptávky po veřejné e, dopravě a stejně tak pozměňovací návrh 11 z dílny zelených, který má problém s tím, že dojde k distribu k narušení distribuce a spotřeby zboží a že je třeba tedy přijmout kompenzační opatření. Něco takového jsme zde měli před stolety, kdy eh, přicházely na svět automobily tak, jak je známe teď. Lidé se tehdy báli eh, zaniku vozů a eh, profesí, které měly na starosti koně, Eh, zanikly opravdu kočí a, eh, nebo voskové a zanikly, zanikla péče o koně, ale automobily přinesly daleko více ekonomických aktivit, které by bez aut neexistovaly. Takže myslím, že nemusíme mít obavy a řešit ty věci, které se objevují v návrzích číslo 10 a 11. Myslím si, že Eh, takováto regulace na ochranu dotčených osob by přinesla jenom větší problémy. A přizpůsobení se novým technologiím by bylo o to těžší protože přílišná regulační zátěž odrazuje investory a omezuje poskytované služby a to by eh, odložilo nebo eh, zavádění těchto vozidel nebo omezilo jejich eh, potenciál. Všechny další připomínky předložím písemně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A za Alde pan van Milteburg. Já jsem si eh, říkal, že to je dobré stanovisko, gratuluji. A co je důležité, eh, myslím si, že je důležité, když hovoříme o přijetí autonomních vozidel spotřebiteli, protože to je klíčové, dále bezpečnost, protože chceme zamezit eh, nehodám když eh, vozidla eh, budou eh, komunikovat s dalšími autonomními vozidly a dále se na silnici budou pohybovat vozidla, která nebudou mít autonomní řízení. Dále zde máme bezpečnost a ochranu, soukro- ochranu údajů a soukromí. Myslím si, že to všechno se objevuje ve pozměňovacích návrzích a mohly by být i pozměňovací návrhy, které by se více zabývaly tématem odpovědnosti, eh, kdo je tam, kde je řidič, kdo je odpovědný. Eh, máme zde téma komunikace, eh, když jsou zaznamenávány údaje ve vozidle, tak by mohlo být eh, užitečné právě tyto údaje mít k tomu, abychom viděli, kdo udělal eh, chybu a to by zvýšilo eh, důvěru spotřebitelů. A dále Eh, eh, v, tomto, eh, v těchto autonomních vozidlech musíme spolupracovat přes hranice a získat na základě zkušeností, vyměňovat si zkušenosti a v tom budeme spolupracovat s výborem pro dopravu. Pan Šulík zcela jasně řekl, že někdy někteří kolegové mají defenzivní stanovisko zde jde především o pozměňovací návrh číslo 10, který jste, že eh, autonomní vozidla budou sama za sebe. Ne, nebudou. Budou jenom součástí celého systému. My hovoříme o zvýšení efektivnosti, o zlepšení eh, bez, eh, plynulosti dopravy, o snížení emisí a o poskytnutí eh, mobility jako služby. Takže eh, doprava bude vlastně služba, která se bude poskytovat v Evropě. Může to být na, eh, ve městech nebo na venkově nebo i přes hranice v Evropě. A já bych rád trošku varoval ty, kteří mají to trochu velké defensivní stanovisko, protože zde máme příležitost zlepšit a podpořit mobilitu v Evropě, když budeme mít jasnou, eh, jasné definice. A zde tedy můžeme tedy podpořit eh, to, aby eh, spotřebitele přijali tu, ty, ty, tato stanoviska, když budou mít větší jistotu. A nyní Eh, eh, pan Midi za komisi, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za příspěvky. z vašich příspěvků vyznělo, že před námi leží e, velké výzvy. E, já se zmíním o některých věcech. E, za prvé je to otázka odpovědnosti. O tom se zmínilo několik poslanců. Je to opravdu velmi důležitý bod, dokonce i když je právní jistota. My máme právní rámec nyní, který je už připraven řešit takovéto problémy. Máme směrnici o motorových vozidel, která eh, vyhovuje pro tento účel a máme pracovní skupinu, která studuje všechny potenciální záležitosti týkající se odpovědnosti a dále máme taky nařízení o eh, obecné bezpečnosti, eh, protože fakt je, že jak bylo zmíněno tady, mohla by to být taková černá eh, mohla by být černá skřínka nebo něco takového, která by identifikovala, eh, kdo v té chvíli příslušné řídil, zda to byl řidič nebo vozidlo. Samozřejmě potřebujeme mezinárodní standardizaci, to je důležité a komise zamýšlí nebo chce vytvořit standardy týkající se autonomního řízení, je eh, Komise Spojených eh, národů eh, pro dopravu je, je komise se, pardon, se bude zabývat těmito normami eh, pro celou Evropu, protože samozřejmě je to záležitost přeshraniční. Eh, předpokládá se několik eh, způsobů, buď Wi-Fi nebo 5IG. Komise věnuje peníze i síly práci na tomto tématu jako takovém. E, dále přijetí občany je další důležitá věc a v tomto smyslu se domníváme, že, že ve vás máme e, velký mm, přínos, e, pokud jde o téma týkající se schvalování typu, protože bezpečnost je pro nás zásadní prioritou. A také bych rád řekl, že v Evropě jsme už měli příležitost přijmout velmi přísná pravidla týkající se soukromí, nařízení o ochraně osobních údajů a dále počítačová bezpečnost, to je další eh, obava. Zde se eh, eh, na to díváme taky z hlediska mezinárodního, z hlediska OSN, eh, zabránění kybernetickým útokům. Jde o přístup eh, k datům, k údajům ve vozidle. To je opravdu eh, velmi důležitá věc, protože že spotřebitele budou mít eh, možnost výběru z několika dodavatelů, protože půjde i o sdílená vozidla a eh, půjde o to, aby, nebylo možné, aby nebyly možné hackerské útoky. Nejde jenom o eh, bezpečnost, ale jde i o nekalou konkurenci a možnost výběru. Děkuji. Hlasování bude na naší další schůzi v říjnu. A nyní přejdeme k poslednímu bodu, který dnes máme na pořadu jednání a tím je podpora rovných podmínek a transparentnosti pro komerční uživatele internetových zprostředkovatelských služeb a eh, zpravodajem Spravodajkou je Kristel Šaldemoze. Německy. Děkuji. Já vítám návrh komise. Jde o transparentnost a důvěru spotřebitelů v tyto spotřebitelské platformy. Je dobře, že jsme ten návrh teď dostali, že můžeme projednat a že můžeme začít přemýšlet o úpravě těchto zprostředkovatelských eh, platform. Ale mám-li teď eh, něco říci k těm pozměňovacím návrhům, které eh, byly předloženy, tak bych asi na úvod měla něco říci k časovému průběhu. Je to velmi ambiciozní, to znamená, že kdyby se nám to podařilo dodržet, tak eh, bychom to měli ještě příležitost o tom jednat eh, dostatečně s radou před eh, příštími volbami, aspoň takový je ten záměr, ale ještě než se k tomu celému dostaneme, tak tady máme lhůtu pro pozněvací návrhy, tedy 3. října, je to velmi brzy, a potom by bylo dobře, kdyby se nám podařilo hlasovat 6. Eh, prosince, potom eh, Jury se tím bude zabývat eh, v listopadu, i další výbory, je ITRE a potom bychom velmi rádi, kdyby to šlo na plenárku, abychom ještě pořád měli příležitost zahájit mezi institucionální jednání. ale pokud eh, se vůbec tomu bodu máme dostat, eh, tak to musíme domluvit na obsahu. Jde tedy o to, že v současnosti je to u těchto platform tak, že jsou velmi užitečné pro spotřebitele, spotřebitelé mají velmi rádi, my to také využíváme určitě, když si kupujete auto nebo pojištění nebo cokoliv jiného, tak si srovnáte tu, ty nabídky, které jsou k dispozici. To znamená, že Díky tomu mají spotřebitelé lepší možnost výběru, asi eh, také si potom vyberou tu výhodnější nabídku a podniky to využívají, ty to také vnímají pozitivně, že tato možnost existuje a že díky tomu dosáhnou k širšímu okruhu eh, zákazníků. Je to jedna součást eh, celého toho procesu digitalizace, který vidíme na trhu. Nicméně Máli eh, to všechno fungovat transparentně, tak je potřeba stanovit jasné, jasná pravidla pro fungování těchto platform. Evropská komise to nazývá transparentní a spravedlivé eh, informování spotřebitelů. Ten hlavní problém je v tom, že vlastně to, to férové informování je uvedeno pouze eh, v nadpisu. A to by se mělo teď změnit. A to následujícím způsobem. Podívala jsem se na potenciální 24 a 28, které se týkají odstavce 3. Tam šlo o to, že ty terms and conditions, jak je dováděno, na ty obchodní podmínky, musí být právně nastaveny. Nejde jenom o tu transparentnost, ale i o tu přiměřenost nebo spravedlivost eh, fair and proportionate eh, se tady uvádí v angličtině a já si myslím, že to bychom měli zabudovat do samotného textu. Přemýšlel jsem o tom, jestli je možné vytvořit nějaký seznam nějakých eh, nekalých eh, smluvních vztahů, zejména v branži, kde dochází k velmi rychle ke změnám. Musíte tedy v každém případě být férové a přiměřené a potom bude na soudcích, aby posoudili ten jednotlivý případ a e, zjistili, jestli to tak skutečně je. Ale měl by to být v tom článku skutečně takto tento text uveden. A také si myslím, že je důležité, aby e, začal fungovat e, dobře regulovaný trh s těmito platformami a jde o to, že velmi často využívají i malé podniky, které eh, díky tomu mm, také získají více zákazníků. Takže je potřeba, aby byla zajištěna transparentnost. Ten trh se sice vyvíjí, ale už teď máme hodně příkladů. Například jsme byli svědky toho, že když si chcete pronajmout auto na dovolené a použijete nějakou tuto platformu, tak kromě toho, že vám ta platforma nabídne přehled, jak, jaké nabídky jednotlivé podniky vám nabízejí, tak vám k tomu nabídnou ještě nějaké dotečné poštění, což je velmi eh, matoucí, protože eh, vy nerozlišujete, co je ta nabídka nějakého jiného podniku a co k tomu připojuje ta samotná platform, ta platforma. A pro spotřebitele potom není jasné, kdo co přesně nabízí a za jakých podmínek. A s tím bych chtěla něco udělat. To je ten můj pozměňovací návrh 38, článek 4a. A potom je yeah pro mě ještě důležité, aby ty podniky, které používají tyto platformy, mohly ty produkty a služby nabídnout eh, a věděli přitom, jaké komunikační kanály jsou tam nabízeny. To velmi často u těch platform jasné není. Aby ten podnik věděl, jak na tom bude v okamžiku, kdy se Eh, v okamžiku, kdy se rozhodne nabízet své služby prostřednictvím těch platform. To je eh, můj návrh 29, také se týká odstavce 3. A potom je potřeba zajistit tu transparentnost v okamžiku výběru nějaké možnosti, v okamžiku, kdy si vyberete něco prostřednictvím této platformy, tak je důležité, aby to neznamenalo, že Automaticky to bude znamenat, že se vyberete produkt určité firmy, ale ta platforma se bude muset postarat o to, aby ta volba byla skutečná, aby tady existovala reálná možnost výběru. To je tedy článek 6 a pozněcí návrh je, má číslo 39. A potom ještě jedna důležitá věc. Eh, já jsem na úvod eh, neměl úplně jasno, jak bych to měla přistoupit. Eh, pokusím se vám to vysvětlit. My víme, že existují online platformy, které na základě těch dat, které získávají, potom prodávají ta data podnikům, které nabízejí své produkty, tak aby mohly přizpůsobit své nabídky tomu zájmu a to se potom promítne do toho, co tyto platformy nabízejí. To samozřejmě není možné úplně zakázat. Ani nevím, jestli proto máme kompetenci takového zakázat, ale myslím, že je potřeba, aby podnik, který využije takovouto platformu, měl možnost říct ano, ne s tím, tedy tomu, aby ta data se využívala i, ze, i u třetích stran. A jde tady hlavně o Amazon. Hovořili jsme o tom také minulý týden eh, s komisařkou pro hospodářskou soutěž, která říkala, že je potřeba zkoumat eh, blíže podmínky těchto nebo ty účely, za kterými jsou využívány tato data. Že ty platformy na jedné straně by měly zajistit nějaký jasnější přehled a lepší informovanost o produktech, ale v současnosti kolikrát tu situaci spíše komplikují. Takže je potřeba upravit eh, nějakým komplexním způsobem přístup třetích stran k těmto datům. Víme, že už máme obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a musíme proskoumat, jestli to tak je v souladu. To je poznací návrh 41 článek 7. A potom ještě eh, stručně několik menších věcí, o kterých jsem se chtěla zmínit. Eh, už komise hovořila o tom, že to je obrovská oblast, že ta zprostředkování probíhá na různých úrovních a je asi dobře, že je možnost kdy není úplně jasné, jaké jsou přesně smluvní podmínky, se kterými máte souhlasit, tak eh, abyste se o tom ty informace mohli získat. To bude důležité pro mm, to, aby zákazníci měli důvěru eh, a také eh, by to mohlo zabránit celé řadě různých žalobek nebo sporů. Vezměme si, že když někdo vám zprostředkovává, tak musíte jednat dobré víře, ať už jste malý nebo e, velký podnik. Samozřejmě je to obtížné vyjádřit jazykově. Já jsem se o to pokusila e, pod 43 k článku 10. Komise také navrhla vytvoření expertní skupiny, jako jakéhosi monitorovacího místa, který by se tím měl zabývat, aby sledoval vývoj na trhu to si myslím, že je velmi dobrý nápad. I parlament by ale měl mít příležitost se k tomu vyjadřovat, jakým způsobem eh, ta monitorovací nebo expertní skupina bude fungovat. V tom případě by tohle nemohla být skupina mm, pod, eh, fungující pod pravidly komise. Myslím, že by to mělo být zakotveno přímo v tom právním aktu. Výhoda takového monitorovacího místa by bylo to, že eh, by se sledoval neustále ten vývoj. Víme, že dnes jsou praktiky, které považujeme za nepřijatelné nebo nepřiměřené. A snažíme se s tím něco udělat, ale víme, že se to může za půl roku zase velmi výrazně změnit. Bylo by dobře, kdyby to někdo sledoval, aby bylo možné také rychle zasáhnout, pokud eh, se budou dít věci, které by neměly být v pořádku. Myslím, že to by byl pro nás velmi dobrý a užitečný nástroj pro nás, pro všechny. A k tomu jsem předložila celou řadu návrhů, jak by se to potom v tom textu mělo ukotvit. Například 48 a e, navrhuji vlastně tím vytvoření nového článku 13a. A potom jde o to, aby všechny členské státy měly nebo jmenovaly nějaký úřad, nějakou agenturu, která by to měla na starosti aby eh, ta aplikace tohoto nařízení fungovala dobře. To je článek 12, poznací návrh 46 a potom ještě někteří se mě ptali, proč jsem vůbec jmenovala článek 8, to je ta klauzule o paritě. O tom se hodně diskutovalo. Já jsem to nejmenovala, protože hm, s tím vlastně nechci, nech, nechci nic měnit. V porovnání s tím návrhem komise je na čase nebo je spíše na členských státech, aby se rozhodli, jakým způsobem to budou chtít implementovat. Pokud například hotely nabízejí eh, eh, své pokoje na nějakých platformách, tak jestli je možné si stanovit nějakou podmínku, že je potom nemohou nabízet někde levněji. Někteří říkají, že je potřeba tyto klauzule o paritě zakázat. Ale nemyslím si, že je možné něco takového udělat celoevropském měřítku. Já si myslím, že ten návrh komise u článku 8 je velmi dobrý. Možná bychom se na to měli podívat až za pár let, ale v tomto okamžiku mi to přijde v pořádku. Teprve eh, se musíme seznámit s tím, jak to bude fungovat a potom uvidíme, jestli to vůbec je eh, potřeba. Návrh komise, aby se to upravilo, to je, víme, nová věc. Měli bychom postupovat opatrně, neměli bychom eh, udělat eh, něco, co by potom vedlo eh, k poškození nebo zániku celé této oblasti. Myslím, že potřebitelé něco takového potřebují, je to velmi užitečný nástroj. A ještě další věc je ranking, tedy to pořadí. O tom se asi diskutovalo nejvíce v souvislosti s tímto návrhem. A tady mi jde o následující. Je důležité, aby také panovala transparentnost v tom systému, jakým jsou řazeny nabídky. Myslím, že by to šlo prohloubit. V porovnání s tím, co navrhuje komise, je například důležité, aby existovala možnost stanovit si to pořadí podle vlastních kritérií, ale potřeba vysvětlit, jaké, jaká kritéria, jaká, jaké parametry používají ty platformy pro výběr nabídky. Jeden příklad, který asi není úplně nejlepší, ale doufám, že tak bude užitečný. Řekněme, že někdo chce využít tu platformu, aby nabízel svůj hotel a musí to být tak jasné, tak transparentní, aby někdo, kdo se eh, rozhodne postavit nebo vytvořit eh, nějaký nový podnik, tak aby věděl, jak přesně to má Eh, vytvořit nebo vybudovat, aby se umístil v určité, na určitém místě v tom pořadí. To je všechno, víc už se k tomu asi nedá ani říct. Mám k tomu ty svoje vlastní návrhy a budu se samozřejmě těšit na ty vaše. Jsem samozřejmě otevřena tomu o tom dále diskutovat. Byla bych ráda, kdybychom měli dobře vyvážený text. Je to velmi zajímavá oblast. A myslím, že je na čase teď eh, přistoupit eh, k regulace, protože to má čím dál tím více dopad na naše každodenní rozhodování. A samozřejmě to má dopad i na to, jakým způsobem podniky nabízejí svoje produkty nebo služby. Jde o spravedlnost eh, nebo rovnost na jednotném trhu a je jedno, jestli je to digitální nebo ne. Těším se na naši spolupráci. Myslím, že nám všem jde o tom, abychom měli dobře fungující jednotný trh a těším se na vaše poznámky v diskuzi. Děkuji vám a za EPP mám eh, pana e Ju. Žuve, ale on tu není, bohužel, takže za EKR. A jste tady. Andreas, máte slovo. Já se omlouvám, že se znovu hlásím, budu hovořit místo jiného kolegy, ale to už je dnešní, moje dnešní eh, úloha. Filip mě požádal, abych eh, místo něj pohovořil. Eh, nejprve chci poděkovat paní Šaldemoze, zpravodajce, pro tento skvělý návrh. Ono je to Eh, pan Živé chce podpořit eh, ten návrh kolegyně Šaldemozy, nicméně skupina EPP by chtěla ještě zvážit, aby všechny ty návrhy týkající se fungování těchto platform mm, vlastně nemají za cíl řešit nějaké stávající problémy na jednotném trhu. Možná, že by bylo lepší dávat eh, přednost eh, nějakému řešení v rámci daného odvětví, a nebo by možná bylo dobře přijmout nějaký obecnější přístup, který by pokrýval všechny tyto platformy. I tak ale Filip Živa přijímá velmi příznivě návrh komise, to říkal už eh, eh, v okamžiku, kdy se eh, poprvé hovořilo o této zprávě z vlastní iniciativy, ale myslím si, že ten návrh není dostatečně ambiciozní. Podle Filipa Živána bychom měli více jednat na ochranu podniků, které využívají tyto platformy a které velmi často díky tomu získávají určitou konkurenční výhodu a Měli bychom omezit možnosti například zablokování. Myslím, že v tom se shodneme s paní zpravodajkou. Otázka je, jak Eh, to upravit, jak to regulovat eh, lépe, než to navrhuje komise. V jiných, než, eh, v jiných sektorech než potravinářství víme, že ten společný regulační přístup má své limity, protože se bylo dobře vytvořit nějaký seznam zakázaných nekalých obchodních praktik podle Filipa Živana a s radostí nebo velkým potěšením bude spolupracovat s našimi kolegy a s paní Šaldamoza, tak, aby se podařilo dospět k návrhu, který přesněji vyřeší ty, platform, ty problémy, které se teď vyskytují eh, v souvislosti s těmito platformami. E eh, Děkuji. Za EKR eh, máme jako kolegu Daltona, místo nějž mám jeho příspěvek přečíst. Děkuje zpravodajce za návrh stanoviska, což je užitečné východisko pro naši práci eh, o vztazích platformy k podnikům my eh, jsme v prostoru business to business v tomto nařízení spíše než podnik spotřebitel. Proto bychom měli nastavit vyšší práh před intervenováním, protože, eh, protože musíme vzít v úvahu, že vyváženost mezi platformou a podnikem se liší. My zde hovoříme o návrhu eh, zpravodaje a tento návrh charakterizuje určité vztahy mezi spotřebitelem a online trhem, zvláště co se týče zlepšení transparentnosti, tom smyslu, s kým spotřebitel jedná na platformě a jakým způsobem se informace prezentují. Eh, podle Eh, kolegova názoru, eh, je potřeba nesměšovat oba dva návrhy. Každý eh, má jiné cílové publikum a každý proto musí být na míru ušit svému publiku. Tam, kde se překrývá s jinými stávajícími právními předpisy, to je třeba úprava hromadné žaloby. Denis není přesvědčen o nezbytnosti těchto ustanovení, ale i tak je možné je ušít na míru těm, cíl, těm těm cílovým eh, eh, spotřebitelům nebo cílovému publiku. Obecně chce den vyhnout situacím, kde by snaha po transparentnosti vedla eh, k podrývání obchodního tajemství. Zvláštní zdroj algoritmu se příliš, příliš neliší od jiných podobných záležitostí. i když, i když, eh, i když ehm, informujete o obsahu láhve s kečupem, neznamená to, že dáváte v šanc jeho eh, recept na tento kečup. Eh, Evropa chce propagovat inovace obchodu online a pomoci růstu digitálního online trhu. Kolega se těší na spolupráci se všemi a bude podávat pozměňovací návrhy ještě v rámci lhůty za ALDE. Tady máme Ditu Charanzovou, ale eh, místo ní pohovoří pan Selimovič. Děkuji, paní předsedající. Dita se eh, omluv, omlouvá, že se jí nepodařilo se sem dostat včas. Dala mi několik poznámek eh, k, návr, k návrhu zprávy. Vítá zprávu a pochopení zpravodaje, že se jedná o horizontální nařízení, jejímž cílem je eh, nastavovat obecné principy transparentnosti za respektování smluvní svobody a generální principy intervence do trhu musí být maximálně omezeny na nejnutnější pakliže se komise bude domnívat, že v budoucnu bude zapotřebí eh, další odvětvovou eh, specifickou legislativu, jistě s ní přijde, ale tato legislativa by se neměla eh, pouštět do řešení bojů mezi různými velkými aktéry na trhu. Co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů, chce potrhnout, že zmíní jenom hlavní hlavní e, vlastně aspekty, ale nechce odmítnout zprávu jako takovou, kterou považuje za dobrou. E, Alde se nedomnívá, že by bylo správné v právním textu ani v úvodních poznamená, poz, e, ustanoveních mít bezobsažná, bezobsažná ustanovení. Pod, podobně v pozměňovacím návrhu 23 o tom, kdo je zaměstnavatel, to nemá nic, co dělat eh, s tímto nařízením a nic, co je obsaženo v nařízení, toto nezmění. Je to politické vyjádření přes, bez praktických výsledků. Eh, článek 3 ALDE spochybňuje potřebu eh, výpovědní doby, co se týče správních, správních změn. Co se týče dalších změn, i nad rámec těch, které jsou nezbytné z právního hlediska, je potřeba rychle reagovat, aby bylo možné chránit spotřebitele před bezprostředně hrozícím nebezpečím. Takže takové období by bylo zapotřebí výpovědní. Eh, souhlasí se zpravodajem, bude-li tedy eh, možné tyto platformy využívat, že je potřeba určité eh, lhuty zavést. Eh, jinak eh, znění smluv musí být jasné a srozumitelné, ne vágní eh, a dvojznačné. Slovo dvojznačné samo o sobě není příliš dobré, o tom už se na radě hovořilo a ALDE v tomto směru souhlasí s rakouským předsednictvím. Co se týče článku 4, co se týče velkých platform, hovoříme o stovkách takových případů. Co se týče co se týče eh, směrnice AVMS a směrnice o autorském právu, jejich eh, počet bude ještě eh, stoupat. Reálné firmy budou žádat tento druhý krok a platformy by jej okamžitě poskytnout. Ale není možné poskytnout detailní informace každému spamerovi, který existuje. Co se týče článku 6, eh, ALDE se bude ještě zabývat těmi, těmi eh, dalšími, eh, dalšími postranními službami. Článek 7. Dita se ptá zpravodaje, jestli považuje toto, co by mělo být fixní součástí podmínek, a nebo jestli by to Eh, měla být možnost se účastnit anebo upustit. Pakliže by to měla být fixní část, tak by to bylo v pořádku. K článku 10 vítáme přístup zpravodaje. Alde by byl pro 50% vypuštění. Zpravodaj udělal určité dobré kroky. Co se týče těch 50%, musíme si uvědomit, že podnikatelský eh, uživatel je někdy eh, větší uživatel než platforma ne vždy je platforma eh, velkým hráčem. Eh, dále k dalšímu článku. Eh, ALDE podporuje zpravodaje, kolektivní žaloby jsou dobré, ale musí mít pojistky. Článek 13 a další. ALDE se zdržuje komentářů a má zájem o debatu, co se týče pozorovatele, na rozdíl od skupiny expertů. Těší se i na debatu s komisí. Dita znovu děkuje zpravodaji. Naše skupina přijde s řadou pozměvacích návrh, návrhů ještě nad rámec zpravodajových, ale těšíme se na dopracování kompromisních návrhů. Děkuji. Děkuji a za zelené máme Varču Ravada. Děkuji. Nejprve chci poděkovat zpravodajce za skvělý návrh zprávy. Podle mě toto je důležitá právní úprava a měli bychom se snažit ji schválit co nejdříve. Já souhlasím eh, s panem Daltnem, že je potřeba zajistit soudržnost mezi eh, tímto a novým, novou smlouvou pro spotřebitele. Spotřebitel by měl mít minimálně uh, stejnou úroveň eh, transparentnosti a eh, důvěry jako podnik eh, a ne méně, zvlášť co se, co se týče ochrany podniků proti svévolnému blokování jejich účtu. Toto by se mělo týkat i nepodnikatelským uživatelům, což si myslím, že teď v návrhu Omnibus není. Také musíme ještě více dopracovat definici aby skut, definice, aby skutečně byly jasné. Pouze opakovat, že toto je návrh týkající se eh, podnik k podniku anebo podnik k platformě nestačí, protože někdy tím eh, nevratně vylučujeme situaci, kterou vyloučit nechceme. Uvedu příklad. V definici eh, těch zmíněných platformách je nezbytným kritériem, aby umožnili eh, podnikům dobré služby spotřebitelům. To ale eh, vylučuje platformy peer-to-peer, -peer, jako je Airbnb, a také platformy, které eh, poskytují vztahy mezi podniky, kde podnik nabízí zboží a služby jinému podniku. A to si myslím, že asi nebylo záměrem. Podobně definice uživatel, uživ, uživatelů eh, eh, stránek korporací. To by se nemělo omezovat pouze na ně, ale když nabízejí spotřebitelům zboží a služby, ku příkladu, když já budu mít jako politička webovou stránku, tak tuto webovou stránku budu využívat v rámci své profese, ale nenabízím služby či zboží spotřebitelům, neboli neměla bych právo se dozvědět eh, o těch, eh, o těch kritériích eh, pořadí, takže to není dobré. A definice určování pořadí, rankingu, tady je řeč o vyhledávacích strojích, které indexují webové stránky pro spotřebitele, ale vyhledávací stroje toto rozlišování neposkytují. Ty dělají určité, určitý indexing pro spotřebitele a jiný pro všechny ostatní. Takže toto rozlišování mezi podniky a spotřebiteli, které v definicích je nastaveno, není nastaveno dobře a mohlo by vést k problémům eh, v aplikaci. Domnívám se, že ustanovení o stanovování pořadí ohledně eh, vyhledávacích strojů je užitečné, ale na rozdíl od pana Daltna se domnívám, že vyloučení ochrany hospodářského tajemství, které už je v článku 5.4, by vlastně eh, celý ten článek eh, zneplatnilo, než že by nešel dost daleko. Článek 5 zavádí určité závazky transparentnosti, co se týče určování pořadí a v posledním odstavci se Eh, praví, že při splnění těchto požadavků by platforma neměla eh, muset odhalovat jakékoliv eh, obchodní tajemství podle směrnice obchodního tajemství. Já bych chtěla, abyste si všichni přečetli definici obchodního tajemství v této směrnici, která v zásadě stanoví, že obchodní tajemství je cokoliv, co se platforma rozhodne, že je obchodní tajemství, a kdyby a e, se to zveřejnilo, tak by to mohlo platformu poškodit. Takže v zásadě všechno je obchodním tajemství, pak když si to platforma přeje. Třeba informace, e, které e, oni vlastně, jejich pořadí oni oni sníží, protože to konkuruje jejich produktům, tak je potom považována za, obch- za obchodní tajemství. Takže celý ten článek 5 by byl v praxi úplně nesmyslný, protože platforma sama by si mohla rozhodovat, co je obchodní tajemství a co není. Takže tady je potřeba na tom dále pracovat. Chápu, že platformy nechtějí Eh, jak si dá, dávat v šanc své algoritmy, to by snad ani podle tohoto článku vůbec nemuseli, ale my musíme i zajistit, aby ty informace, které se zveřejňují o určování pořadí, byly pro podniky užitečné, anebo i pro jiné uživatele, které je potřebují. Takže by možná bylo Eh, dobré se zamyslet nad jinými způsoby eh, informace o eh, určování pořadí, jako třeba statistika výstupů těch vyhledávacích strojů a tak dále. Jinak si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že obecně tato právní úprava má za cíl upravovat situace, kdy ty platformy jsou velké a obchodní uživatelé jsou malí a já souhlasím s názorem eh, zpravodaje, že je potřeba zajišťovat spravedlnost, férovost, ale může to být i naopak. Ku příkladu, co se týče postupu mediace, by bylo rozumné zavést nějaké pojistky, ale co se týče článku 8 o omezeních nebo eh, o poskytování jiných podmínek přes jiné prostředky. Tento článek by bylo do, dobře trochu posílit. Členské eh, státy by měly zakázat ty paritní klauzule, pakliže se tak rozhodnout, ale pakliže budou platit, tak bychom měli jít nad rámec jenom požadavku transparentnosti, měli bychom žádat, aby byly omezeny jenom na to, co je nezbytné a úměrné. Myslím, že normálně online platformy by měly vydělávat na tom, že poskytují služby eh, podnikům a spotřebitelům, že je vzájemně seznamují a, eh, ten, a generování zisku by nemělo spočívat v tom, že eh, poskytne privilegované pořadí nějakým firmám, které Eh, si za to zaplatí, anebo že budou poskytovat reklamu, protože to je něco jiného. Reklamu bychom měli upravovat právně přízněj, přísněji než v návrhu o platformách. Takže v zásadě velmi souhlasím s mnohými myšlenkami zpravodajky a eh, přijdu s určitými zpřesněními, co se týče definicí, eh, aby tam nebyly nějaké mezery a nedostatky v ochraně spotřebitelů v tomto návrhu. Děkuji a za EFDD pan Suka. Grazie, prezident. Prima tutto faccio i complimenti alla... Já chci poděkovat paní zpravodajce. Shodneme se na eh, mnoha bodech. Hovoříme-li o regulaci online platform, tak je asi nezbytné definovat rozsah působnosti, abychom eh, to upravili pro všechny, které existují a víme, že se to může velmi lišit, toto eh, posuzování, co všechno tyto platformy eh, dělají. A potom eh, víme, že ty platformy nemají klasické smluvní vztahy se zákazníky a stejně tady je potom důležitá oblast ochrany osobních údajů. A my bychom se měli řídit jasně danými kritérii Jedním z nich by mělo být například, eh, že je potřeba mít jasný smluvní vztah a dále si myslíme, eh, že je potřeba ošetřit určité určitá rizika, která jsou daná pro určité odvětví, protože něco jiného je, když si hledáte nějaké ubytování a něco jiného, když eh, hledáte nějakou jinou službu. A potom je základní otázka transparentnosti. Zákazníci musí mít důvěru v takovýto systém zprostředkování a chceme, aby došlo k dalšímu vývoji nebo rozvoji této oblasti. Takže musíme mít jasné pojmy a co nejpřesněji je potřeba popsat ty parametry, které se promítnou potom do toho výsledného pořadí nabídek na této platformě ale současně musíme také zajistit eh, fungování těchto platform a neprozradit tedy jejich obchodní tajemství. V rámci transparentnosti je potřeba tedy prozradit jenom to, co je nutné, tak, aby nedošlo k diskriminace, k diskriminaci určitých eh, poskytovatelů. A ještě poslední dvě poznámky. První se týká té klauzule o paritě, tedy té, o tom, že se zakáže, aby stejná služba se nabízela někde jinde za jinou cenu nebo za menší cenu. U nás v Itálii to možné je. Takže nesouhlasíme. Myslíme si, že tím by se připravili spotřebitelé o možnosti levnějších eh, nabídek. A potom ještě poslední věc. Víme, že digitální trh eh, se velmi rychle rozvíjí, bude to určitě tak dělat i nadále a víme také, že vlastnictví dat eh, je samo o sobě určující nebo nejdůležitější a proto bychom byli velmi rádi, že ten, kdo používá data z takovýchto aplikací, potom musí umožnit eh, tomu spotřebitelu zákazníkovi rozhodovat eh, o tom, co se s těmi eh, daty bude dít a komu budou poskytovány dále, nebo s kým budou sdílena, sdílena tato data. A to by mělo platit pro celou tu panorámu těchto služeb, které se nabízejí online. Eh, děkuji. A poslední slovo. Děkuji. Teď poprvé asi budu mluvit za sebe. Eh, to je velmi důležité téma, aspoň pro mě. A jsem eh, velmi rád, že můj kolega z Hnutí pěti hvězd hovoří o transparentnosti platform, ale možná, že by to mělo platit o tu jejich vlastní platformu, kterou oni používají pro eh, fungování svého hnutí v Itálii. Nevím, jestli eh, víte, jak to tam funguje, je to možná interní italská záležitost, ale jinak chci říci, že jsem eh, velmi příznivě nakloněn tomuto návrhu komise. Jsem rád, že konečně můžeme projednat velmi důležité podrobnosti Víme, že ty platformy jsou rozhodující. Eh, pokud sledujete, jak se vyvíjí digitální trh, tak ty platformy představují obrovskou příležitost, jak eh, se udělat přehled o nabídkách, které jsou k dispozici na internetu, ale musí to být regulováno nějakým způsobem, aby tady docházelo k velmi výrazným asymetrím, protože některé ty platformy si získávají čím dál tím více provozu nebo zájmu A víme, že kolikrát na těch jednotlivých platformách eh, jsou nabídky jenom těch největších eh, podniků. Chceme také samozřejmě snížit závislost jednotlivých podniků na eh, velkých platformách. A potom, co je asi také důležité, nebo pro mě, je podle mě velmi dobře, že naší zpravodajkou je Kristel Šaldemosa, protože předložila velmi kvalitní návrh asi i další eh, skupiny předloží eh, pozměňovací návrhy. Myslím, že všem nám jde o to, jak dále vylepšit návrh komise. Myslím, že nám všem jde o tu zásadu transparentnosti a já si myslím, že tam v jejím textu se to projevuje. Chtěl bych se zaměřit jenom na dvě nebo tři věci, které podle mě jsou nejdůležitější. A také tom předložím své pozměňovací návrhy. A myslím, že podobně jsme to dělali také u té zprávy o kolaborativní ekonomice, jde o transparentnost toho rankingu, tedy pořadí nabídek, které se objeví. Toto je eh, legislativní text, takže to musí být velmi jasné, potřeba zajistit objektivní kritéria. A tím pádem Chceme zajistit také přenositelnost těch dat, aby pokud eh, nějaký podnik využívá více platform, protože víme, že i mezi těmi platformami dochází ke konkurenci. Pokud nějaký podnik se rozhodne spojit svou budoucnost eh, s nějakou platformou, tak eh, to musí dělat nás a víme, že do toho vloží určitě spoustu práce, tak musí vědět, jakým způsobem potom bude nakládáno s jeho daty, protože ta data mohou být zneužita v konkurenčním boji. Ale naším jedním cílem je tedy zajistit, aby ten eh, eh, nějaký podnik nebyl výlučně závislý na jedné takové platformě. A potom <clears throat> jde také o tom, jak eh, mít nějaké, nějakou harmonizovanou úpravu v té otázce parity. Už tady bylo řečeno, že v naší zemi něco takového možného je a bude potřeba o tom vést dále diskuzi. A potom chci ještě podpořit návrh toho, co říkala Kristel o tom časovém harmonogramu, myslím, že bychom neměli se připravit o tuto příležitost, dokončit tuto zprávu ještě během tohoto volebního období a nechat si čas na jednání s radou, protože si myslím, že tento parlament by měl být schopný eh, se dohodnout na nějakém kompromisu díky práci paní zpravodajky. Je důležité, abychom ukázali našim občanům, že děláme eh, všechno pro to, abychom zajistili konkurenceschopnost evropského trhu. Děkuji. A nyní pár slov od Evropské komise. No, děkuji, Eh, děkuji všem, eh, paní Šaldemozen, její zástupce a všichni dal, další, kteří vystupovali, hovořili velmi v podstatných věcech. Společný eh, přístup nebo společné stanovisko vyjádříme koncem listopadu, takže bychom byli velmi rádi, kdyby se toto podařilo dokončit ještě před volbami. Hovoříme o spotřebitelích a platformách důs a o důsledcích, takže musíme dát pozor na to, jakým způsobem s tím budeme zacházet a e, fakt je, že obchodní uživatelé, firmní uživatelé oceňují platformy, na to se budeme zaměřovat, ale samozřejmě nebudeme ztrácet ze zřetele e, účelnost a e, užitek těchto platform nejenom pro firmy, ale i pro soukromé uživatele. Samozřejmě podporujeme transparentnost. Já bych řekl, že nesouhlasíme s hodnocením, jak se o něm hovořilo, protože ten návrh, pokud jde o marketing, vždycky zmiňujeme transparentnost a můžete eh, číst různé články jako standardy pro férovost v eh, Fakt je, že můžete říci, že je neférové eh, vylistovat někoho, když nedáme příležitost, aby se vám eh, postavili a tak dále. Můžeme tady mít spoustu eh, povinností týkajících se transparentnosti nebo číst všechny články jako základ pro transparentnost Souhlasili bychom s takovým tím obecným přístupem, pokud jde o vztahy B B2C, business to consumer, samozřejmě, eh, ale je možné se na toto podívat a zapojit to do, ještě eh, do zákonodárství týkající se spotřebitele. Potom tady eh, může to můžeme rozšířit na B2B. Eh, paní Reda se zmiňovala o tom eh, takzvaném peer businessu. Zde jsou zvláštní charakteristiky týkající se obchodní činnosti a nerovnováhy. Vždycky můžeme najít nějaké problémy a chceme jasně odlišovat mezi mm, eh, eh, vztahem firma k platformě a platforma ke spotřebiteli. Samozřejmě se můžeme podívat na obě strany ustanovení článku 10. My to chápeme tak a z toho jsme vycházeli, že ve většině případů půjde o nerovnováhu, kdy bude velká platforma a malý uživatel, ale samozřejmě může to být i naopak. Ty vztahy mohou být méně jasné, pokud jde o e, tržní sílu, tak fakt je pravda asi na obou stranách. Pokud je o pozměňovací navrh týkající se toho pozorovacího střediska, už to vlastně funguje v tom smyslu, že jsme nikdy ne, že jsme měli 27. září zahajovací schůzku pracovní skupiny, takže jsme začali pracovat a začali jsme e, pracovat v rámci tohoto nařízení nebo na tomto nařízení a e, účelem je mít e, flexibilnější rámec. Bylo to velmi pozitivně E, přijato mnoha členskými státy a zainteresovanými e, aktéry. Ještě uvidíme po dvou, třech letech e, a už máme zkušenost, že to je reálný způsob, jak pracovat, protože se tím podpoří monitorování a kontrola této, tohoto typu ekonomiky. A toto nařízení bude muset, a hned končím během dvou minut, že e, budeme mít už po roce práce nějaké výsledky. Pan Dalton se zmiňoval o tom, proč potřebujeme kolektivní žaloby. To je klíčové ustanovení celého nařízení, protože to je hlavní vynucovací mechanismus, protože může být nějaká možnost žalovat platformu u Evropského soudu. Eh, smluvní strany musí mít eh, určitou možnost v tomto smyslu a my tedy se na to díváme z hlediska Evropského soudu. Jsou samozřejmě jednotlivé společnosti, které se nechci soudit u soudu, protože je to drahé, takže Eh, toto by byl takový elegantní způsob vynucování práva v tomto smyslu. Eh, eh, tom balená voda. To je takový příklad ustanovení, které máme v oblasti rankingu stanovování pořadí. Kromě toho by měla být minimální transparentnost, která umožní firmám, aby rozuměli tomu, co se na té platformě děje, i když samozřejmě nebudou muset přesně vědět o každém pohybu. A v neposlední řadě musíme už končit eh, z hlediska tlumočení, tak prosím, abyste skončil. Děkuji vám tedy za pozornost. Eh, děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala eh, tlumočníkům za to, že zůstali trochu dále a nakonec bych chtěla dát slovo paní Šaldemoze k, k zakončení. For your comments uh, to my report. Uh,